So, liebe Kollege. Tak, vážené kolegyně, kolegové, rád bych tedy zahájil naši dnešní schůzi. Jsem rád, že jste tady. I že jste tedy překonali různé problémy na cestě. Ani já jsem nemohl z Německa přicestovat letadlem, ale musel jsem přijet vlakem, který měl spoždění, no ale nakonec jsme všechny překážky překonali a za těch okolností, které teď prožíváme v, tom, v té bolesti, kterou lidi prožívají, vzpomínka na oběti, na ty, kteří ztratili své, svou rodinu, své přátele, takže to všechno je ve srovnání s tím malých malicherné. Navrhuji tedy, abychom eh, drželi minutu tichá jako vzpomínku na oběti atentátu. Danke Děkuji. Takže všichni jste obdrželi návrh pořadu jednání na dnešní schůzi. Nejsou žádné žádosti o změnu. Pokud tomu tak není, tak budeme považovat pořad jednání takto za schválený. Bod číslo 2. Sdělení předsedy. Zase se 30. března konal summit EU-Indie. Samozřejmě tam eh, byly důležité body. Jak víte, tak už od dubna 2013 diskut jednáme s Indií o možné do obchodní dohodě, ale stále ještě nebyl dosažen skutečně žádný velký pokrok. ale samozřejmě ten dialog bude nadále pokračovat. 17. března se konala konzultace komise ohledně zlepšení vztahu s Tureckem. Určitě si pamatujete, že jsme hovořili o organizaci této akce. Potom bych chtěl vám připomenout, že 29. března se konal panel VTO o metodě uspůsobení nákladu EU v řízení proti antidumpingovém řízení s Argentinou ohledně bio nafty. Výsledek byl takový smíšený, abych tak řekl. Musíme komisí ještě velice intenzivně vyzvat, aby nám sdělila podrobnosti a rozhodnutí, eh, která padla tady na tomto panelu, tak abychom potom mohli o tomto případu dále jednat. Pokud vím, tak Právní jistota ještě neexistuje v této otázce. Asi si vzpomínáte, že jsme chtěli vyřešit otázku jasných kritérií a udržitelnosti ohledně bionafty a v souvislosti tady s tímto procesem. Jako poslední sdělení zde máme novou kolegyni zde v sekretariátu. Je to Marika Mamunovika, která na, posílí náš tým. Tímto jí přeji hodně štěstí a vítám ji mezi námi. Takže to byla moje sdělení. Nyní se dostáváme k bodu 3 a to schválení zápisu ze schůze konané 15. a 16. února. Jako vždy si ponecháme lhůtu do konce schůze, pokud nebudou žádné námitky, žádné připomínky, tak budeme považovat zápis za schválený. Tímto se dostáváme k bodu čtyři, kolegyně a kolegové, a to makrofinanční pomoc Tunisku. Máme v roce 2014 jsme už vlastně schválili v rámci víceletého finančního rámce částku pro, to pro Tunisko. Teď zde o, jde o další část a Tunisko je vlastně země, kde nastartovalo arabské jaro demokratické struktury, také tam byl nositel Nobelovy ceny, který potře- a potřebuje samozřejmě větší stabilitu, aby se mohla dále rozvíjet tato země a z tohoto hlediska je tato makrofinanční pomoc nezbytná. Vedli jsme tuto diskusi v souvislosti s Tuniskem, již také v souvislosti s otázkou obchodních preferencí u olivového oleje. Zde byla zpravodajkou paní Desarnes. Potom ještě se vedly určité, je určitá jednání a diskuse v rámci rady a nyní tedy jde o makrofinanční pomoc. Jsem rád, že je zde velvyslanec Tuniska, kterému bych ráde nejprve, nej, rád nejprve udělil slovo, takže pane velvyslanče šerife, prosím. Velvyslanec čeho? Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, jsem rád, že zde mohu být dnes s vámi, kdy znovu budeme diskutovat o spolupráci mezi Evropskou unii a Tuniskem. A to konkrétně o potřebě podpory Evropského parlamentu Tunisku v současné situaci. Také bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat vám za podporu, kterou Evropský parlament a jeho členové poskytli v rámci naléhavých obchodních opatření, zejména v souvislosti s olivovým olejem exportovaným do Evropské unie. Toto hlasování zcela uh, zobrazuje za, zapojení Evropského parlamentu a pomohlo Tunisku k přechodu k demokracii, který byl nastoupený. Ještě jednou vám děkuji. Už jsme urazili velký kus cesty od roku 2011. Tuniská demokracie je ještě mladá, rozvíjí se a dnes naráží na mimořádnou situaci. To jsou výzvy bezpečnostního rázu související s krizí v Líby a také s výzvami v ekonomické a sociální oblasti a boj proti nezaměstnanosti, která je 15,4 zejména u mladých lidí. A rozvoj a obchod znamená velké příležitosti v lednu 2016 byla prokázána naléhavost situace a nutnost dotáhnout do konce sociální a ekonomické reformy. Abychom dokázali čelit těmto výzvám, tak Tunisko počítá s mimořádnou podporou Evropského parlamentu, což je první strategický partner bude to druhá část makrofinanční podpory 500 milionů eur v rámci stávající situace já bych samozřejmě žádal daleko více než tuto částku, protože Tunisko potřebuje v současné situaci 5 miliard eur. A v současné době diskutujeme o částce 2,8 miliard dolarů. Řekl bych, že Tunisko by potřebovalo 5 miliard eur. A Evropská centrální banka se pokusí, nebo pokusíme se požádat ještě o další miliardu eur, protože situace to vyžaduje. Jde o mimořádné opatření, které vlastně souvisí s ekonomickými potížemi, které země prožívá a také eh, v rámci posílení eh, stabili, stability ekonomiky, aby mohlo dojít k udržitelnému rozvoji ve prospěch všech Tunisanů. Jak víte, teroristické útoky, ke kterým došlo v Tunisku v roce 2015, vystavili již křehkou ekonomiku velmi těžké zkoušce. 2,3 eh, růst HDP klesl na 0,8 v letošním roce. Cestovní ruch, což bylo opravdu klíčové odvětví ekonomiky, 7 HDP, 14 zaměstnanosti, 7 zvýš, bylo v 35 v roce 2015, 50 v roce 2016, což vlastně zdůrazňuje zpomalení ekonomického růstu. Víte, že cestovní ruch zaměstnává asi milion z pracovníků, a to buď přímo nebo nepřímo. Když se k tomu připojí nezaměstnanost 15,4%, tak to znamená, Tunisko má 11 milionů obyvatel, aktivní obyvatelstvo 15,4% nezaměstnanost. Když se k tomu přidá milion rodin, kteří nepřímo nebo přímo žijí z cestovního ruchu, tak si dokážete trošičku představit ty problémy stávající, eh, ke kterým, kterým musí Tunisko čelit. Další věc Další vektory ekonomiky také se zpomalují, zejména export z důvodu sociálního hnutí, eh, oslabování evropské poptávky, 77% tuniského exportu je do Evropské unie. Situace v Líbii, to je náš pátý ekonomický partner, ale také to souvisí se zahraničními investicemi, které poklesly o 5,6 za posledních pět let, což snížilo globální investice a růst HDP, ale také se to přímo dotýká zaměstnanosti, zejména vytváření pracovních míst, která se neslyšují. Kromě těchto problému potom nebe, také bezpečnost a nejistota představuje závažné výzvy. Více než 20 státního rozpočtu se věnu, vě, je věnováno bezpečnosti a obraně. Dříve Tunisko věnovalo zhruba 30 vzdělání školství a v současné době toto úsilí se zaměřuje na obranu a bezpečnost. Boj proti terorismu má samozřejmě vysoké náklady a ovlivňuje negativně ekonomiku země. Na základě těchto mnoha výzev tuniské orgány musely provést nezbytné škr- škrty a plán strategického rozvoje pro rok 2016 až 2020, na kterém právě pracujeme. Tam jsou zobrazeny vize vlády a zavádí se nový rozvojový model, kde se, model který se snižuje růst HDP a vytváření pracovních míst, také se jinak přerozděluje bohatství vyčerpávající program ekonomických a sociálních reform je také zpracován v tomto rámci na základě pěti os, a to financování hospodářství, rozvoj finanční rovnováhy, šíření lidských zdrojů, vytváření sítě sociální ochrany, včetně modernizace a reformy institucí a státních orgánů. Nový zákon o centrální tuniské bance na základě partnerství veřejného a soukromého partneru, což je také hlavní osa pro uh, nové investice, kterým se právě zabývá eh, naše národní schromáždění. Vzhledem k ekonomickým a sociálním výzvám a reformám, které se zavádějí v Tunisko, potřebuje v letošním roce, nebo potřeby se odhadují zhruba na 5 miliard eur, jak již jsem se zmínil. Návrh makrofinanční pomoci ve výši 500 milionů euro nám pomůže částečně pokrýt tyto potřeby formou střednědobé půjčky s výhodným no, úrokovou mírou a takto minimalizovat rizika eh, odstoupení Tuniska z mezinárodního ekonomického trhu. Tato pomoc také umožní do určité míry zlepšit rozpočtovou rovnováhu, ale zejména dokončit reformy, které patří do dlouhodobých perspektiv a měly by vytvořit novou dynamiku udržitelného hospodářského růstu. Dámy a pánové, je mi líto, že jsem hovořil tak dlouho, já obvykle nerad čtu, ale mý kolegové a přátelé mi řekli, že je toto potřeba přečíst, takže jsem to učinil po vzoru první pomoci přidělené Evropským parlamentem Evropská unie, nebo tato pomoc byla více než zásadní pro stabilizaci a růst eh, tuniské ekonomiky a doufáme, že tato nová pomoc bude schválena v rámci stávající situace, která je skutečně kritická a že tedy co možno nejdříve bude schválen tento, po, tato pomoc, pokud možno do léta. Tunuské orgány se snaží zrychlit tento proces reform já bych opravdu byl rád, kdyby Evropský parlament podpořil evropskou demokracii, která je ještě křehká a doprovázel ji na cestě, kterou nastoupila eh, v směrem k ekonomické a sociální stabilizaci. Děkuji vám za vaši pozornost. Není do mikrofonu? Pořád mimo mikrofon. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu velvyslanci, který jako obvykle eh, nám eh, popsal situaci v Tunisku. Nechci hovořit příliš dlouho. Myslím, že už jsme o tom hodně hovořili během té diskuze o těch předložených návrzích, naposledy o těch výjimečných kvótách pro olivový olej na dva roky. Pan velvyslanec právě řekl, a my to všichni víme, že Tunisko je teď v extrémně citlivé a obtížné situace. Je to eh, situace skutečně výjimečná, potýká se s mnoha výzvami a všechny ty eh, výzvy jsou skombinovány nebo se vzájemně eh, ovlivňují a je potřeba na ně odpovědět. Je to ta bezpečnostní výzva, velvyslanec o tom před okamžikem hovořil, ehm, jde o teroristické útoky, Eh, jejichž, byla, eh, jejichž bylo Tunisko obětí. A potom je to ten sociálně ekonomický vývoj, který je velmi významný, velmi eh, výrazná nezaměstnanost a také výrazné nerovnosti na území Tuniska zejména. Jde o nezaměstnanost mladých, která dosahuje až 40 v některých oblastech, takže to je také věc, proti které potřeba bojovat. A dále pan velvyslanec hovořil o tom, že 30 rozpočtu šlo kdysi na eh, školství, na vzdělávání a dnes eh, tyto výdaje byly přesměrovány téměř eh, zcela na bezpečnostní na rozpočet. Takže vidíme, že je potřeba, aby Evropská unie podpořila finančně Tunisko. Vy jste to ohodnotil na 5 miliard euro. My jsme už schválili makrofinanční pomoc ve výši 500 milionů a za několik eh, minut určitě také k tomu něco řekne komise. Určitě ještě budou následovat další setkání s vámi, abychom společně hovořili o tom, jak můžeme technicky co nejdříve něco takového schválit. Ale chci vám eh, v každém případě říct, pane vyslanci, že eh, uděláme všechno proto, aby co nejdříve došlo k předělení té pomoci ještě před létem, což bude znamenat, že se bude muset dohodnout rada, parlament a komise. Všichni budou muset odvést tu legislativní práci a já doufám, že ta dohoda tedy nastane co nejdříve to bude možné. To je všechno, co bych k tomu dodal. Merci beaucoup. Amen. Děkuji. A teď paní Sahy. Merci, uh, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla říct několik slov jménem mého kolegy Čeku, který tady dnes nemůže být, protože se nedokázal dopravit, jak už jste slyšeli. Dotklo se to i některých dalších kolegů v tomto týdnu. Já bych panu velvyslanci chtěla říci, že teď nechci opakovat všechno, co už tady zaznělo, o čem se tady hovoří už několik měsíců, ale vždycky je asi potřeba eh, říci, že skutečně eh, vás podporujeme Chceme podpořit vaši zemi a chtěli bychom ji podpořit eh, také čím dál tím více konkrétními opatřeními, protože dobré úmysly nestačí, chceme eh, přispět konkrétně a to je také smyslem této debaty o makrofinanční pomoci. Víme, že Tunisko pět let po těch událostech, které se Eh, tehdy nazývali arabským jarem, nebudu, se teď, eh, nebudu teď hodnotit, ale Tunisko je jediným státem, eh, který prošel úspěšně tou tranzicí. To dosvědčuje také ta Nobelova cenu míru, což znamená, že Tunisko skutečně je důležitým symbolem. Obnova demokracie je ale dlouhý proces a potřeba na tom pracovat, aby se demokracie udržela v dlouhodobém měřítku a e, to nebude trvat e, přes noc. Slyšeli jsme tady o těch problémech, e, které ohrožují tento proces. Ať už je to terorismus. Dnes jsme zahájili naši schůzi minutou ticha obětem útoků, které se odehrály kousek odtud v Bruselu, ale víme, že před, několik dní předtím eh, byly zase jiné útoky v Tunisku, ale i jinde ve světě. Všichni jsme dotčeni, dotčeni touto hrozbou. Terorismus eh, se také souvisí s eh, hospodářskými nerovnostmi. Já si vzpomínám první návštěvu Evropského parlamentu, tehdy jsme tam byli s Maria společně, která se vydala do Tuniska hned po té revoluci. A byli jsme svědky těch sociálních nepokojů. Eh, pro mnoho Tunisanů eh, ta revoluce znamenala také naděje na to, že se zlepší jejich eh, hospodářské nebo ekonomické postavení a vidíme, že jak je těžké na všechna ta očekávání odpovědět. Vidíme také, že Tunisané mají trpělivost a odhodlání a chtějí zlepšit eh, stav eh, ve své zemi a to bychom měli podpořit. Tato mikrofinanční pomoc je tedy důležitá. My jsme vám dobře porozuměli, pane velvyslanče. Vy jste hovořil o pěti miliardách, které jsou potřeba, to je vysoká částka, ale my to musíme teď co nejrychleji projednat. abychom eh, to, o té pomoci mohli co nejdříve rozhodnout. Vy jste se zmiňoval také o nezaměstnanosti mladých, to je obrovský problém, který eh, se netýká jenom Tuniska, ale dalších středomorských eh, států a to si tady také uvědomujeme. A nyní bychom měli přejít od slov k činům a my budeme stát po vašem eh, boku, pane Veslenče. Merci beaucoup, Mr. Fisas. Fisas. Presidente, yo creo que... Děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo. Já se připojím k tomu, co tady zaznělo velice jasně, k tomu, co řekl také pan eh, velvyslanec. Myslím si, že Tunisko stojí před eh, obrovskou výzvou a pokud mohu jednu věc, hovořilo se hodně o arabském jaru. Pan prezident Hajcepci, ještě když nebyl prezidentem, pouze předsedou politické strany, tak jsem s ním mluvil a oslovil jsem ho Pane prezidente, eh, co eh, arabské jaro a on mě upozornil, ne, ne, ne, pane poslanče, nemluvte už o arabském jaru, ale spíše o arabské zimě, eh, Či všel implikovat určitá rizika a nebezpečí, která se objevují. A já si myslím, že pro nás je důležité, že Tunisko je arabskou zemí, která může zavést do praxe západní druh eh, demokracie a proto si myslím, že musíme bojovat se současnými výzvami, s nimiž se Tunisko potýká. Musíme Tunisku pomoci, myslím si, že to je zcela jasné, musíme mu pomoci ekonomicky, o tom eh, jsme tady hovořili, o jakémsi Maršalově Eh, plánu pro Tunisko. Zároveň se ovšem domnívám, že je velice důležité, aby Tunisko eh, samo o sobě na sebe zapracovalo, snažilo se vytvořit eh, stabilní vládu, která nebude tak rozpolcená jako vláda dosavadní. To si myslím, že je zcela zásadní. S tím souvisí otázka bezpečnosti. Bez té zase nebudou investice, včetně evropských investic. A další věc, která je velice důležitá, je regionální rozvoj. Protože Eh, není možné eh, mluvit o Tunisku eh, izolovaně. Je to samozřejmě obrovská země, která musí vyvinout úsilí pro to, aby zajistila bezpečnost jak v rámci svých hranic, tak aby také zároveň spolupracovala mezinárodně. Tunisko je druhá země, je to země, která Eh, má eh, druhý největší počet eh, svých občanů v islámském státu, takže si myslím, že v rámci svých hranic musí Tunisko řešit současné problémy. Je tedy velice důležité, aby současná tuniská vláda s tímto jevem skutečně kategoricky bojovala a pak můžeme eh, řešit samozřejmě i další eh, věci, jako je ekonomický rozvoj, rozvoj cestovního eh, ruchu a tak dále. Takže z hlediska Evropy je důležité, aby především přijala příslušná opatření samotná tuniská vláda. Děkuji. No, David Martin. Děkuji. Děkuji, David Martin. Jenom velice Eh, stručně, pane předsedo, moje skupina podporuje tento návrh. Emmanuel eh, Mare je naším eh, obvyklým zpravodajem pro tuto problematiku. Dnes tady ovšem není. Já myslím, že není pochyb o tom, že Tunisko se potýká s velkými problémy. Naši naše cestovní kanceláře zrušily většinu svých eh, výjezdů a zájezdů do, do této země právě kvůli bezpečnostní situaci, což chápu, že obrovská rána cestovnímu ruchu, tak jak tady říkali kolegové, je tedy velice důležité nyní eh, umožnit eh, Tunisku bojovat za ustavení demokracie, proto moje frakce s potěšením chce eh, podpořit eh, těch 500 milionů ve finanční pomoci, podpořit eh, režim pro olivový olej, ale tak, jak řekl pan velvyslanec, nejedná se o zanedbatelnou částku, přesto je to částka, která nepokryje veškeré potřeby, které Tunisko má. Já doufám, že se nakonec podaří schromáždit všech těch 5 miliard, které Tunisko podporuje, nebo potřebuje. Pardon. Také si myslím, že eh, třeba zdůraznit eh, potřebu hloubkové mm, komplexní dohody o obchodu, protože řešíme nejenom krátkodobé problémy, které tato země má, ale musíme uvažovat také o dlouhodobé stabilitě této země. Takže podporujeme tento eh, návrh, uděláme maximum pro jeho podporu. Děkuji, říká pan předseda. A nyní Helmut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, náš stínový zpravodaj tady také dnes nemůže být, ale poprosím mě, abych tady vyjádřil několik eh, bodů týkající se tohoto problému. Všichni se souhlasíme s tím, že arabské jaro vedlo k obtížné ekonomické situaci a to bychom měli se pokusit vyřešit, pokud je to možné, abychom pomohli občanům této země. tady velmi vysoká nezaměstnanost, jména mezi mladými. Ale my bychom se měli zamyslet nad tím, jak můžeme přispět k tomu řešení, abychom zabránili dalšímu prohlubování konfliktu. A makrofinanční pomoc nicméně vede k zvyšování státního zadlužení v dlouhodobém výhledu. Takže se ptám, jestli skutečně takový nástroj potřebujeme, vzhledem k tomu, že by eh, se ta situace mohla v důsledku toho ještě zhoršit. Mám tedy otázku na pana velvyslance. Jak se dívá na tu možnost, že by Evropská unie mohla přispět k navrácení těch nakradených aktiv bývalého diktátora. A že by se tím mohlo pomoci, tím mohl pomoci splatit státní dluh. A tak bychom mohli podpořit eh, hospodářský vývoj bez toho, abychom eh, ho do budoucna zatěžovali půjčkami. To bychom mohli podpořit. Také politicky a dát tím jasně najevo, že podporujeme demokratický proces v této zemi. a že to chceme podpořit také ekonomicky a obchodně. Pan Buchner, chcete eh, za zelené? Děkuji, jenom jedna krátká poznámka. Já bych chtěl vyslovit souhlas s tím, co už tady zaznělo. Eh, v souvislosti také s problémy, o kterých hovořil pan Scholz. V zásadě jde o to, že Tunisko má velký význam a že bychom měli podpořit ten demokratický proces v této zemi. Víme, že Tunisko je jediným státem, kde to do určité míry funguje a kde máme naděje, že eh, se vydává správným směrem. A to by mohlo mít eh, ten, eh, tu sílu toho názorného příkladu pro ostatní země v tomto regionu. Proto bychom měli udělat všechno, co je v našich silách. A chtěl bych se připojit k panu Šolcovi v tom, že bychom neměli ani tak poskytovat půjčky, ale spíše nabídnout přímou podporu této zemi. Děkuji a teď je na řadě komise DG Ecofinance. Je tady někdo za komisi? Prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl stručně prezentovat návrh Evropské komise. Jak víte, tak Tunisko prochází obtížnou makroekonomickou situací již od roku 2011. A to z důvodu řady faktorů a jedním z nich eh, je neklidná domácí eh, situace eh, související s politickými změnami, ale samozřejmě Nestabilita celého regionu má eh, dopad na Tunisko, včetně situace v Libii. A pochopitelně eh, určitým faktorem eh, jsou je také situace, ekonomická situace zemí v Evropské unie, protože, jak víte, tak 70 obchodu této země je právě se zeměmi Evropské unie. Takže v této souvislosti promozní finanční podpora byla dohodnuta v roce 2013 s MMF na základě žádostí tuniských eh, úřadů eh, bylo takto nasměrováno 300 milionů eh, eur makrofinanční pomoci z Evropské unie. Od té doby došlo k určitému vývoji, došlo k implementaci této finanční pomoci. My jsme proplatili dvě tranše Eh, v rámci eh, toho provozního financování eh, v loňském roce, ale od té doby došlo k novému vývoji, zejména v oblasti bezpečnosti, kdy země utrpěla celou řadu teroristických útoků, což mělo ničivý dopad na řadu hospodářských odvětví, především ovšem na cestovní ruch, který v loňském roce poslechl poklesla o 40 až 45 a ani aktuální čísla za letošní rok nejsou příliš povzbudivá. Ukazuje se, že nadále eh, dochází k poklesu, že ten pokles možná letos bude ještě vyšší až 55 eh, Země eh, se také potýká s obtížnou sociální situací, což vede ke stávkám v řadě odvětví, což má následně dopad na, na produkci produkce, na výrobu a kromě toho v tuto chvíli se země potýká eh, se suchem, což má dopad eh, na, na sklizeň, na produkci olivového oleje. A není to vše, jak víte, tak situace v pohraniční oblasti s Libí eh, se žádá zásadní výdaje ze strany vlády, musí budovat a posilovat současnou ostrahu hranic, zapojuje ozbrojené složky a za této eh, situace eh, tady přichází eh, tato nová žádost o financování. V reakci na tuto žádost navrhujeme novou pomoc ve výši 500 milionů eur, což je značná eh, částka, navíc ještě chystáme tu třetí tranši k proplacení z eh, původní pomoci, takže eh, celkově by se jednalo o 800 milionů euro, což je nejvyšší makroekonomická, makrofinanční pomoc mm, věnovaná Evropskou komisí. My plánujeme proplacení pomoci ve třech tranších a to bych chtěl zdůraznit v návaznosti na to, co řekla paní de Sarnes. My chceme první tranži eh, vyplatit ve výši 250 milionů a pak další tranše ve výši zhruba 100 milionů. A Evropská komise chce již eh, tento měsíc zahájit diskuze o programu a pokud eh, se vše bude odvíjet dobře a spoluzákonodárci vše odsouhlasí a celý postup bude rychlý, tak eh, očekáváme, že návrh by mohl být schválen již v květnu, což by nám umožnilo uvažovat o první výplatě prostředků v červenci. Ještě bych chtěl v této souvislosti říci, především panu velvyslancovi a tuneským orgánům, že je třeba dokončit také vyjednávání s MMF, co možná nejdříve. A jakmile naši spolu schválí návrh Evropské komise, tak je také důležité, aby tuniský parlament přistoupil k ratifikaci potřebných eh, dokumentů, abychom měli veškeré podklady k proplacení první tranše již eh, letos eh, v létě. Takže první tranše bude ve výši 250 milionů a další dvě tranše ve výši 150 milionů. Ještě připomenu, že rozhodnutí Evropské komise se v tomto případě podobá rozhodnutím, které eh, byly přijaty v roce 2013. To znamená, že všechny ty základní zásady makrofinanční pomoci zůstávají eh, stejné. Nicméně došlo k určitým eh, drobným zlepšením na základě minulých zkušeností a k určitém určitým úpravám jistých ustanovení, takže bychom byli nyní rádi, kdyby parlament eh, přistoupil ke schválení tohoto rozhodnutí, aby k tomu došlo co možná nejdříve. Víme, že Rada již eh, svá jednání zahájila, také si uvědomuje, že eh, toto rozhodnutí je velice naléhavé. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Takže samozřejmě my bereme ten náš úkol skutečně velice seriózně a velice mm, pečlivě se tím budeme zabývat, jakožto gremium. Takže Brita. A potom dávám, dám slovo ještě jednou panu velvyslanci, anebo nejdříve pan velvyslanec. Je. A potom prosím, pane velvyslanče. Děkuji, pane předsedo. Víte, 18. dubna, to znamená za pár dnů, bude první kolo jednání eh, v Tunisku a stejného dne se bude konat rada v Lucemburku za přítomnosti ministru zahraničních věcí a paní Mogherini. Říkám to, protože v Tunisku panuje velké znepokojení ohledně některých případů. Je hodně eh, odvětví, která jsou velmi citlivá, zejména zemědělství a služby, které se obávají ze slova volný slov volný obchod. Já bych upřednostnil dohodu o integraci, i když vlastně v podstatě jde o to tež, tak to možná je takové více uklidňující, protože mnoho hlasů nyní mm, ve Tunisku kritizuje takovouto dohodu, protože i hodnocení bývalé asociační dohody z roku 95 o volném obchodu a o průmyslu toto hodnocení neproběhlo a mnoho lidí hovoří o ztrátách státních příjmů kvůli této dohodě a pokud bychom ještě prohloubili tuto dohodu o volném obchodu, tak by to bylo čím dál horší. Ještě by to zhoršilo situaci v naší zemi. Často hovoříme o trade not aid. Já bych řekl trade a aid, obchod a pomoc. Potřebujeme to zapojit do takovýchto dohod, protože když hovoříme o makrofinanční pomoci dnes, tak to není pomoc, to je půjčka za samozřejmě velmi výhodných podmínek, ale stále je to půjčka splatná po určitém době. Za urč... To znamená, že zadluženost Tuniska se stále zvyšuje. Před revolucí to bylo asi 14,4%, dneska to je 53% je to stále závažnější z makroekonomického hlediska, ale vláda si stanovila určitý limit a to je 60 HDP, který nesmí překročit. A doufejme, že situace se zlepší, že se vrátíme k růstu, jak tomu bylo dříve. To znamená růst 5 dnes je to 0,8 nebo dokonce jen 0,5 ročně vím, že země je schopna dosáhnout rozumného růstu, pokud budou podmínky výhodné. Pokud krize v Líbii se bude uklidňovat, pokud situace obchodu, eh, v obchodní oblasti s Evropskou unii se zlepší, tak potom se zlepší také zvýší investice ať už to budou tuniské investice anebo zahraničí, protože když vidíme, že ta situace je poněkud choulostivá v zemích severní Afriky, nikdo nechce teď jezdit na dovolenou do Tuniska nebo investovat tam, to je ten problém jsou zkušenosti, které jsou velmi pěkné, dobré, které jsme zažili s Německem, s Francií například, rekonverze části z dluhu například s Německem, to bylo 60 milion euro, rekonverze dluhu také s Francií, to bylo stejné číslo. A tyto peníze jsme věnovali na projekty v rozvojové oblasti. S Německem to vím, protože předtím jsem byl ředitelem pro bilaterální vztahy. Jsme vyjednali vztahy pro vodu, tedy pitnou vodu a i pro čistírny odpadních vod, pro odpadní vodu. A to dává naději, to vytváří pracovní místa, to vytváří pěkné příležitosti. Takže toto bychom chtěli dělat v Tunisku. To znamená, aby to pomohlo vytvářet bohatství a naději pro lidi. A toto je to poselství, které bych zde dnes rád předal. Děkuji, pane předsedo. Předseda, děkuji. Paní Sarnes. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že to, co řekl pan velvyslanec, je nesmírně důležité. Jednak je to dobré, že připomněl že se hovoří o makrofinanční pomoci a přitom je to půjčka vlastně. Někdy máme dojem, že když se hovoří o finanční pomoci, že ta, ty peníze se tak jak si dávají a to tak není. To je půjčka za, s určitými podmínkami, obtížnými, složitými. Takže myslím si, že velice důležité, abychom nesměšovali tyto dvě věci. Máte naprostou pravdu z tohoto hlediska. A já osobně Eh, chápu to, co říkáte o těch příkladech, které jste zde uvedl, Francie a Německa. To znamená rekonverze celého nebo části dluhu, peníze, které byly věnovány na konkrétní projekty a zejména jako na investice. A myslím si, že nad rámec makrofinanční pomoci, o které zde budeme diskutovat a budeme hlasovat v následujících týdnech, že je tam ještě něco, nad čím bychom měli přemýšlet. Dodejme, že velká část výdajů Tuniska, to jsou výdaje na bezpečnost a obranu, která se tý, které se týkají také Evropské unie. To se týká Tuniska samozřejmě, ale týká se to také bezpečnosti Evropské unie. Kontrola hranic mezi Libí a Tuniskem, to není jenom otázka Tuniska. Víme, že je to také otázka pro Evropu. Takže já si myslím, že opravdu toto bych chtěla zdůraznit, protože ještě jsme neskončili o diskusích, v diskuse o těchto operacích. Myslím si, že všichni, Rada, Komise i parlament chápou, že toto je věc, na kterou se musíme zaměřit společně možná na základě posílené spolupráce, ať už technické, hmotné, li, lidské. To, tuto myšlenku jsem zde chtěla předestřít. Druhý bod, hovořil jste o obavách dohody o volném obchodu. My, Evropský parlament, jsme přijali usnesení, které říká totéž, pane velvyslanče, a ostatně jsem navrhla změnu jmé názvu, kterou kolegové podpořili. Já bych chtěla, abychom hovořili spíše o partnerství, než o dohodě o volném obchodu. Myslím si, že to by více uklidnilo velkou část veřejného mínění v Tunisku. Ale je také potřeba, aby ty pojmy souvisely s obsahem, to znamená, můžeme hovořit o partnerství než, spíše než o volném obchodu. Volný obchod není dlouhodobý, kdežto partnerství je výhodné pro obě strany. Uh, Jednak samozřejmě pro Tunisko, ale myslím si, že my jakožto Evropský parlament musíme být nesmírně obezřetní i s komisí, tak aby duch toho, co jsme všichni společně odhlasovali zde v Evropském parlamentu, ať už se to týká transparentnosti, demokracie, kontroly obsahu tohoto, této zprávy, aby to komise zohlednila. A aby také komise pochopila, že nezačneme zase stejně jako včera, že se budeme snažit dělat to jinde, jinak a dodržet plnit to, co jsme zde schválili v Evropském parlamentu. A třetí bod, vyslechla jsem komisi, která říká, že rada sdílí její zapojení. My samozřejmě všichni chceme pokročit ku předu. Máme zde legislativní práci, protože vy navrhujete takzvaná technická zlepšení, jak říkáte. My bychom chtěli analyzovat tato zlepšení. Také se podíváme na to, jak rada tedy může nebo nemusí odsouhlasit tady tento text, abychom neprodlužovali lhůtu, abychom postupovali tak, abychom poté mohli navrhnout nebo pozměnit tento text tak, aby vlastně ty věci pokračovaly dobrým směrem. Předseda, děkuji. Nyní v následují na následující schůzi 21. 20. budeme hovořit o návrhu právního aktu. Tím za- zakončuji tento bod a dostáváme se k bodu 5. Dohoda mezi EU na, na základě vstupu Chorvatska se celní unie zvětšila, musíme jednat s mnoha zeměmi a zde se tedy jedná konkrétně o dohodu mezi EU a Čínou. Máme tedy předloženu tuto dohodu a rada nás nyní žádá, abychom to, to odhlasovali. A dávám slovo zpravodaji panu Winklerovi. Uh, thank you very much. Uh, děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, jak zde již zaznělo, hovoříme teď o rozšíření celní unie, ke které došlo po přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Následkem toho Evropská unie musí začít vyjednávat se členy VTO, kterých se eh, toto přímo eh, týká a je potřeba dohodnout se na kompenzačních opatřeních eh, v situacích, kdy jsou evropská cla vyšší než původní chorvatská cla. Evropská komise vyjednávala s členy VTO o stažení některých koncesí. Ta vyjednávání, eh, pokud jde o Čínskou lidovou eh, republiku, tak eh, došlo k formální výměně dopisů o dosažené dohodě. Parafovány tyto dopisy byly v Bruselu loni v říjnu. Rada k tomu schválila příslušné rozhodnutí, takže teď bychom měli uzavřít eh, tuto dohodu formou výměny dopisů. Pokud jde o konkrétní tarifní položky, tak se jedná o průmyslové zboží, dochází ke snížení eh, cel u dvou položek, jednak u klimatizačního zařízení, o ubov, obuvy a také u česneku a určitých druh eh, hub. Veškeré podrobnosti máte ve svých složkách. Dosažená dohoda podle mého názoru je rozumná, přiměřená a myslím si, že v našem zájmu, abychom podpořili to, že Evropská unie musí dostat svým závazkům podle pravidel VTO. Takže ve svém návrhu doporučení, pane předsedo, navrhuji, abychom vyjádřili souhlas s touto dohodou. Děkuji. Hlásí se někdo slovo k tomu? Není tomu tak. Takže dám slovo komisi. Ani komise k tomu nechce nic říct. Pane Winkler, nechcete chcete ještě něco dodat? Pane předsedo, mám udělat závěry ke svým vlastním poznámkám, když eh, jsem takto získal asi podporu úplně všech? Ano, takže tady panuje velká zhoda podle všeho. Děkuji. A teď se dostáváme k bodu číslo 6. Současný stav probíhajících třístranných eh, jednání. V tomto okamžiku jsou to dvě taková jednání s radou. Jedna se týká eh, boje proti mučení a ta druhá se týká eh, surovin eh, v konfliktních oblastech. Nejprve ta první záležitost, to je to mučení, jde tady o zboží, které bylo výsledkem těch, kteří byli mučeni nebo odsouzeni k trestu smrti. Bylo to všechno v parlamentu velkou většinou a máme tedy mandát eh, v této věci jednat. Eh, teď proběhla druhé zasedání trialogu. A bohužel, přestože parlament předložil solidní eh, kompromisní návrh, a paní Šáke ho předala týden předtím, než se mělo zasedat, tak rada nebyla z to jednat a vyjádřit se k tomu. Ten kompromisní návrh odrážel eh, ten náš eh, závěr. Šlo tam hlavně o to, čemu se říká catch-all, jestli by celní úředníci měli takto problematické zboží znehodnocovat nebo bránit tomu eh, dovozu. Na druhou stranu je také možné využít toho naléhavého postupu, aby eh, se mohlo přistoupit k tomu, že by se eh, zamezilo tranzitu eh, zužitkování takového zboží. To mělo také být součástí toho mandátu, ale bohužel, jak jsem říkal, rada na to nebyla schopná reagovat a přistoupit k jednáním. Takže teď Eh, musíme čekat na nabídku, která od rady přijde. Ten druhý trialog eh, se týká tzv. Eh, surovin z konfliktních oblastí. Ten, to první zasedání trialogu bylo 1. února. A my jsme se potom 16. března setkali s komisí, kde komise vyjádřila své stanovisko a změnila ho. A Zítra se bude konat další zasedání trialogu a k tomu bych dal slovo našemu zpravodaji. Uh, chairman, thank you very much. Winklerovi. Děkuji, pane předsedo. To je uh, věc, která má za sebou už velmi dlouhý vývoj tady v parlamentu. A jsou tam také určité věci, které by mohly znít eh, pro nás nadějně, určitě to ale nebude hotovo do zítřka, to by bylo příliš jednoduché, ale máme určitou naději, tak eh, vzhledem k tomu, že už eh, se vyměnily určité informace nebo zazněly určité signály ze strany rady a odpoledne a zítra snad tedy ty příslušné signály zazní a eh, my v parlamentu jsme připraveni eh, o tom rozhodnout. Myslím, že lze předpokládat, že po nizozemském předsednictví ty ambice rady asi nebudou až tak vysoké. Takže pokud chceme přijmout toto nařízení, a já si myslím, že naprostá většina politických skupin parlamentu chce, aby eh, se přijala úprava této problematiky, abychom měli nástroj, který by vedl k tomu, že se podaří eh, rozlomit tu vazbu mezi ozbrojenými konflikty a těžbou surovin v těchto oblastech. A proto bychom měli vyslat příslušné signály. Dneska zítra tedy se eh, budou vést ty rozhovory a já jako zpravodaj za parlament eh, si myslím, že bychom takový signál měli vyslat a dát najevo, že jsme otevřeni ke kompromisu. Teď máme na stole návrh od komise, který není úplně takový, jaký by si býval eh, parlament přál, ale máme tady teď tu, to období eh, kde bychom té příležitosti měli využít, to asi dvouměsíční období, bude to také záležet na postoji politických skupin. A já doufám, že tedy ta možnost bude využita. A hlavně by nemělo dojít k tomu, že těch eh, věcí, které se řeší, nebude eh, moc najednou. Vy jste se teď o tom zmiňoval, pane předsedo. stává se, že eh, rada není schopná zareagovat ani členské státy. Tak tomu ale není tady u těchto konfliktních eh, surovin. Mohl bych připomenout ještě další eh, projednávané věci, které jsou na radě zablokované. Nicméně na okraj bych také mohl říci, že se teď připravuje velmi důležitá debata, sice o tom, že by se Číně přidělil eh, status tržní ekonomiky, to je velmi komplikovaná, obtížná věc. Ale mohlo by se stát, že nedosáhneme dohody o TDI a že nebudeme moci ani řešit ten status eh, tržní ekonomiky. Já doufám, že se to eh, neskomplikuje tady u těch eh, surovin z konfliktních oblastí a že budeme moci dát najevo to, že jsme připraveni přistoupit na nějaký kompromis. A doufám, že budeme mít podporu většiny politických skupin. Je to velmi důležitá problematika. A kromě toho si myslím také, že role parlamentu je tady velmi důležitá. Stavím se optimisticky k tomu výsledku. Ale měli bychom také potom dohlednout na ty technické postupy v té fázi eh, implementace. Měli bychom dohlédnout a zajistit, že i v té době, kdy se bude připravovat implementace tohoto nástroje, že se to nerozředí. A doufám, že vy se vaší role v TPC zhostíte. A chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům a doufám, že se podaří posunout radu směrem k našemu stanovisku. Bude následovat eh, velmi obtížné technické jednání a doufám, že budeme moci počítat se s podporou sekretariátu. Děkuji, Emma. Emma? Děkuji. Já bych se chtěla zmínit eh, o tom trialogu, eh, která se eh, týká té legislativy o boji s mučením. Já myslím, že pan předseda velice dobře nastínil situaci, jenom bych zmínila dva postřehy. Jednak, že třeba uznat práci zpravodaje, paní Sáke, myslím, odvedla vynikající práci, snažila se maximálně schromáždit eh, a skloubit postoje jednotlivých politických frakcí a poslední zasedání, musím říct, to bylo trochu znepokojivé, pokud jde o postoj rady. Já si myslím, že je potřeba udělat eh, vše proto, abychom si uvědomili, že nemluvíme o eh, nějakém obchodním nařízení k určitým produktům, ale mluvíme o zacházení, které může vést k mučení, o e, nelidském zacházení, nelidských trestech, trestech e, smrti, ohrožení lidských životů. Takže myslím si, že rada by se měla pokusit více vyslechnout postoj parlamentu i komise, protože komise e, podpořila řadu našich návrhů. Jedině tak bychom mohli dospět Eh, k dohodě, jak skoncovat s obchodem, který má za následek eh, lidské oběti. Takže skutečně nejde jenom o administrativní návrh, ale jde o návrh, který se bezprostředně dotýká eh, lidských životů. Chci, abychom vyzvali radu, aby byla flexibilnější a aby více vyhověla požadavkům Evropského parlamentu. Almond a potom pan Fizas. Já bych se chtěl ještě vrátit k, té, tri, k tomu triogu o minerálech z konfliktních oblastí. Chtěl bych poděkovat zejména zpravodaji a předsedovi za ten způsob, jakým se zhostili této pozice a vlastně drželi tu vyjednávací línii, kterou nastolil Evropský parlament a upřímně musím říci, že pro mě velice důležité jako pro Němce, aby také v této věci nebo v, té, v tomto jednání šlo v první řadě o obsah, tedy kvalita, aby se upřednostnila před časovými otázkami. Samozřejmě doufám, že zítra dostaneme od rady už nějaký jasný signál. Parlament je připraven se tím zabývat. Myslím si, že to je ta linie, kterou tedy drží naše vyjednávací delegace kterou se pokusíme prosazovat a udržovat a doufám tedy, že zítra potom, nebo tedy potom v tom následujícím trialogu bude skutečně udělaný zásadní krok k nějakému vyřešení a musíme tedy čekat zatím na to, co nám rada nabídne. Děkuji, pan Fízas. Děkuji, pane předsedo. Ještě k tomu eh, tématu um, obchodu s výrobky, eh, na níž eh, se podíleli lidé odsouzení eh, k smrti a nebo podrobení mučení. Já chci ocenit dosavadní práci zpravodaje. Ano, je to téma důležité, protože nejde o jakékoliv obvyklé výrobky, ale výrobky, které souvisejí s obrovským porušováním lidských práv a proto myslím, že bychom měli e, projevit velikou jednotu při vyjednávání a mě by zajímalo samozřejmě, co si myslí rada, její argumentace. Myslím, že i rada by měla projevit určitou flexibilitu vůči parlamentu a vůči našemu postoji. Dobrá, takže zůstáváme tedy u té naší dobré pozice a pokusíme se ji prosadit a nadále udržovat. Bod 7, ke kterému se teď dostáváme, to je zpráva o činnosti naší, našich monitorovacích skupin. Nejprve Ukrajina. 15. března se ta je, jednala ta skupina zasedala a jednala s velvyslancem a se zástupci DG Trade o fungování asociační a obchodní dohody s Ukrajinou, aniž bez nějakých eh, velkých eh, nových pokroků nebo hm, napínavá otázka bude také, co se zítra stane v Nizozemsku, kde bude referendum o této eh, dohodě. Takže samozřejmě vyvstává zde velk, mnoho otázek. Doufám, že tedy Nizozemsko neopustí kurz nastolený Evropskou unii. Mercosur se také sešel 15. března se s obchodním ataše, s velvyslanci. U Mercosuru to vypadá, že tam došlo k nějakému pohybu, k nějakým změnám. Argentinská vláda vyslala jasné signály a také v Brazílii je nastaven kurz, se změnil ten kurz proti obchodní dohodě s Evropskou unii, takže myslím si, že bychom ta jednání mohli také dále vést intenzivněji, než tomu bylo dosud. Potom Skupina ohledně Turecka se sešla 16. března. Zde jsem nedostal žádné zásadní informace. 16. března dále také zasedala skupina k Japo- ohledně Japonska s, s naším šéfem Maurem. A potom také, a tedy vedla se tam úvaha o možné změně, o které se tam diskutovalo, ale máme našeho stálého zpravodaje pro Japonska, Japonsko Pedro Silva, takže prosím. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom doplnil, že proběhlo zasedání této monitorovací skupiny, a to 16. března. Mauro Petečiny nás eh, informoval o 15. kole, které proběhlo v Bruselu. Japonská strana je teď vedena novým vyjednavačem, novým velvyslancem, panem Hanedou. A Mauro nás informoval o tom, že zatím probíhá spolupráce s tímto novým vyjednavačem konstruktivně. Komise nás informovala um, o 15. kole formou um, zprávy, které je k dispozici na webových stránkách DG Trade, což je samo o sobě dobrým signálem pro celé vyjednávání. Japonská strana představila seznam 70 bodů, o kterých by bylo možné eh, jednat do léta a nové kolo je plánováno již na příští týden v Tokiu. My ovšem neočekáváme nějaký větší posun eh, před létem, protože eh, se v horní sněmovně eh, v Japonsku chystají eh, volby a TTP je tedy důležitým tématem, v něm především zemědělství, takže, jak říkám, neočekáváme žádný větší vývoj v příštích týdnech. Přesto si myslím, že jednání budou pokračovat eh, dobře po volbách. A myslím si, že rok 2016 zůstává eh, možným eh, termínem pro dosažení dohody. Ale je potřeba udržet ty dosavidní a ambice a tu dynamiku, pokud to chceme takto uzavřít. Děkuji. Uh, Děkuji a jako poslední skupina 17. března zasedala monitorovací skupina k Izraeli a Palestině. Tam se vedla obsáhlá diskuse s DG Trade a se službou vnější činnosti a také s externími vědci. Náš státní, stálý zpravodaj zde bohužel nemůže dnes být, ale poinformuje nás na e, příští schůzi o tom, co se tam doležitého událo. Tím se dostáváme k bodu 8 a to je delegace ad hoc do Otavy, do Kanady tedy, do Otavy a Monrealu, 1 až 23. března. A jakožto předseda jsem tedy vedl tuto delegaci. Měli jsme tam mnoho rozhovorů v Otavě se zástupci občanské společnosti, různých tedy organizací občanské společnosti. Vedli jsme také diskuse s, se zástupci kanadských zájmových skupin a dalšími zástupci. Hovořili jsme s, s zástupci odborů v Kanadě. Mluvili jsme také s ministriní obchodu, paní Freelance, se kterou jsme měli velmi intenzivní výměnu názorů a také jsme mluvili s e, výborem e, kanadského parlamentu, který tedy mm, zastává kevalentní funkci jako náš. Bohužel se právě druhý den naší delegace odehrál ten strašný teroristický útok zde ve Bruselu a musím skutečně říci, že jsme byli velmi dojatí účastí projevenou našimi kanadskými kolegy spolu s obchodním eh, výborem eh, kanadského parlamentu. Jsme drželi minutu ticha. Dostali jsme vyjádření účasti od mnoha kanadských politiků, od paní Freeland, také eh, vlajky byly staženy, takže opravdu to byl projev, velice dojemný projev hluboké účasti ze strany eh, kanadských představitelů. Druhý, druhá část této cesty delegace se konala v Monrealu. Já osobně jsem kvůli drobné operaci, které jsem se musel, eh, kterou jsem musel podstoupit, jsem se nemohl účastnit. Paní Šáke vedla tuto delegaci do Monrealu. Objevil se tam, objevil se tam určitý problém, protože jeden člen naší delegace byl pouze eh, na tom druhé, té druhé části se účastnil Morlealu a nikoli v první části v Otavě, ale v Otavě máme, jsme měli tiskové konference, tedy v Quebecu a v Monrealu, tak, aby byla věnována také určitá dostatečná pozornost kanadského eh, tisku této cestě delegace. A ministrině z regionu Quebec, paní Bombardie, nebyla ochotna přijmout delegaci na základě účasti toho jednoho člena té delegace, který vlastně se nahlásil soukromně, ale nikoliv jako člen delegace, takže to byla poněkud ožehavá situace, ale jsem překvapen, že za prvé jsme vlastně jasně vyjádřili, že členové delegace by měli tedy pokud možno se chovat jakožto členové delegace a za druhé, když tedy poskytují nějaké jednostrané nebo soukromé tiskové konference, tak by tam měli jasně říci, že jednají svým jménem, svým vlastním jménem nebo případně jménem své politické frakce a nikoliv jménem celé delegace. A za třetí musím také říci, že jakožto Evropský parlament bychom neměli se si nechat diktovat od možných partnerů, kteří členové, které delegace budou a nebo nebudou přijati. Uh, protože se jedná o volené, eh, volené tedy politiky z jednotlivých zemí a z jednotlivých frakcí. Takže samozřejmě toto bylo poněkud, eh, poněkud kritická záležitost, ale jinak eh, jsme dělali dobré zkušenosti a problémy prostě se někdy vyskytují. Myslím si, že obecně ta delegace byla úspěšná, zejména z obsahového hlediska bych se zmínil o obchodní dohodě CETA, která byla 29. února mm, prvně eh, připrav, dokončena a diskutovali jsme o ní a konstatovali jsme, že zejména s těmi pozměňovacími návrhy nebo s těmi změnami, zejména kapitola ohledně ICS, to CETY, že zde vyvstává mnoho kritických otázek ale které se v Kanadě pozitivně vyřešily. Obecně tedy jsme se, se zcela kritickými hlasy setkali jen velmi zřídka. Samozřejmě jsme měli některé eh, otázky, co se týká prosazování těchto práv, jak to vypadá se službami například. A to samozřejmě musíme ještě velmi podrobně o tom diskutovat, když tedy se potom bude jednat o kvantifikaci dohody, ale obecně a celkově bych řekl, že všechny politické síly nebo zástupci všech politických stran v zásadě se vyjádřili pozitivně a stavěli se pozitivně k této dohodě. A možná také je to výraz toho, že je to že je tam mnoho podobností, mnoho analogií tedy v těchto postupech mezi Evropskou unii a Kanadou, kdy právě zazněly kritické komentáře od některých velkých sousedů na jihu a to můžeme také jasně říci. V, v Kanadě tam bylo jasné pochopení jak ekonomických, tak pracovně právních struktur, které sice chápou poněkud odlišně, ale toto všechno se prodiskutovalo. Jude. Tolik tedy ode mě jako referát a dať tam slovo Jude. Děkuji. Bernte. Já myslím, že eh, jsme právě od vás slyšeli velmi eh, obsáhlou zprávu, ale chtěla bych také pro záznam říci, že když se stane něco strašného, u nás doma, tak je vždycky dobře být s lidmi, se kterými si rozumíte, kteří chápou, jak strašná ta situace byla. A my jsme ode všech eh, dostali vyjádření podpory a soustrasti od všech našich kanadských partnerů, tedy eh, po těch bruselských eh, útocích. Mnozí z nás se soustředí na to, co se děje tady v parlamentu v Bruselu. Někomu to možná připadalo hrozně daleko. A já myslím, že to hodně ovlivnilo průběh té delegace. A ta delegace byla spíše politicky zaměřená, než zaměřená čistě na obchod, protože tady jde o ty společné hodnoty, o věci, které jsou pro nás důležité, jako je otevřená společnost, eh, otevřená ekonomika a velmi silný důraz na lidská práva. To všechno si myslím, že jsme prosazovali velmi eh, jasně, ale Eh, v Kanadě zazněla také kritika a ta kritika, kterou slycháme od občanské společnosti Evropy, od té nové generace obchodních dohod, byla podobná, eh, kterou jsme slyšeli od občanské společnosti v Kanadě. Slyšeli jsme různé výhrady také od dalších aktérů a já si myslím, že bychom to také měli reflektovat, až budeme projednávat CETu v nadcházejících měsících. Chtěl jsem se zmínit ještě o té e, části v Quebecu, kde jste vy nebyla, já jsem tam byla, já eh, jsem jediná poslankyně, která tam byla, tak přes ty, e, to zemětřesení v kanadském tisku, ne, v kebeckém tisku, jsme tam měli poměrně konstruktivní schůzky s e, zástupci e, tohoto regionu, s místními ministry, také s hlavním e, vyjednavačem Quebecu a také z odbory a zástupci eh, podniků a tak dále. Takže smysl ta delegace tím nebyla úplně vykolejená, jak eh, to asi někteří eh, chtěli, ale podle mě to více poukázalo na roli jednotlivců, než na mm, roli té delegace jako celku. A to si myslím, že by se také mělo promítnout to naše hodnocení, protože určitě se o tom bude parlamentu diskutovat, jak jsou řízeny Eh, podobné delegace v budoucnosti, pokud vznikne taková situace. Chování jednoho poslance Evropského parlamentu nepodkopalo eh, eh, statut celého Evropského parlamentu. V Montrealu jsme byli přijati velmi vřele a měli jsme velmi konstruktivní diskuze s úředníky nebo zástupci regionu Quebec. To jsem jenom chtěla dodat, protože jsem tam byla. Děkuji vám. A tím se dostáváme k bodu číslo 9, to je delegace ad hoc do Ekvádoru. Po té delegaci do eh, Kanady se byla vyslána ad hoc delegace do Ekvádoru, nebo ve stejnou dobu, aby se zabývala tou otázkou přistoupení dohody s Kolumbií a s Peru. Pan Fizas a pan Scholz eh, byli eh, v této delegaci. Já jsem teď chtěla panu Scholzovi. Ale ten tady vědětě není, tak pan Fisas. Děkuji, pane předsedo předsedo. Já jsem si myslel, že tady bude i pan kolega Šolc, ale myslím, že musel eh, odběhnout. Já si myslím, že naše návštěva v Ekvádoru byla skutečně dobře načasována. Byl jsem tam eh, já a pan Šolc. Eh, a musím říci, zejména pro kolegy, kteří nejsou tak informováni, že Eh, jde tady o eh, smlouvu eh, se, Ekvádoru, s Ekvádorem. Teď, jak víte, už dva roky vyjednáváme novou smlouvu, protože ta současná vyprší v letošním roce. Ekvádor souhlasil s tím, že by přistoupil k obchodní dohodě, která prozatím existuje mezi EU a Kolumbií a Peru. Je třeba si eh, připomenout, eh, že tato vyjednávání o této obchodní eh, smlouvě nebyla nějak jednoduchá, nicméně jsou to sousední státy Ekvádoru, které již tedy přistoupily na dohodu s EU o volném obchodu. Došlo k určitému spoždění, mm, řekl bych, eh, či zpomalení při vyjednávání předtím, než eh, se učinily poslední eh, kroky Rada se žádá obvyklou lhůtu zhruba 6 měsíců pro schválení konečného dokumentu. Pokud to takto bude a proběhne, tak následně bude dohoda postoupena Evropskému parlamentu, ale předpokládám, že tudíž nebude podepsána dříve než koncem letošního roku, takže si myslím, že maximálně můžeme předpokládat, že bychom ji měli na plenárce v prosinci. Je to tedy eh, dohoda, která se týká v tuto chvíli především cel. Ekvadorské úřady vyjádřily určité mm, znepokojení. Mluvili jsme s viceprezidentem eh, vlády, také s ministry ale mluvili jsme také s podnikateli, zástupci občanské společnosti, původního obyvatelstva a tak dále. Většina z nich je pro tuto dohodu, byť se u mm, původních e, e, komunit objevují určité obavy z této dohody. Nicméně vláda pana prezidenta e, Koreji Eh, vyjadřuje podporu, byť eh, v příštím roce se chystají volby, proto si myslíme, že je velice důležité dosáhnout schválením této obchodní dohody. Um, Objevují se tedy obavy z toho, že se nestihne schválit tuto dohodu do konce letošního roku, což by situaci mohlo zkomplikovat, takže by možná bylo dobré, kdyby rada mohla zkrátit to svoje obvyklé šestiměsíční období na posouzení dohody, řekněme na tři měsíce, abychom mohli tu dohodu my posoudit v parlamentu co možná nejdříve. My si myslíme, že by bylo dobré, aby i prezident Korea dorazil do Evropy, aby sám mohl eh, vést jednání se zástupci eh, Evropské eh, unie. Pan ministr, eh, ministr obchodu Ekvádoru by měl dorazit eh, do eh, Evropského parlamentu během dubna, což si myslím, že je vhodné. Jinak si myslím, že bychom měli udělat za Evropský parlament maximum pro to, abychom urychlili přistoupení k Ekvádoru k této obchodní dohodě. Potřeba být eh, v maximálním kontaktu s radou a tlačit na radu, aby zkrátila ty současné lhuty, protože ta dohoda je v podstatě už nyní eh, uzavřená, nejsou tam žádná neuzavřená témata eh, situace Ekvádoru na druhé straně z ekonomického hlediska je velice komplikovaná kvůli poklesu cen ropy, to je velice dobře známo. Takže v tuto chvíli ehm, se situace komplikuje každým, každou celní překážkou, která eh, existuje. A proto si myslíme, že to zkrácení lhůt by situaci eh, velice eh, pomohlo. Jsou tady určité celní překážky, které podle našeho názoru dokonce jsou v rozporu eh, s pravidly eh, VTO. Myslíme si, že jsou eh, nepřípustné, neakceptovatelné. My nemůžeme jako Evropská unie samozřejmě přistoupit na nic, co je v rozporu s pravidly VTO. To je potřeba jasně komunikovat ekvátorské vládě. Zároveň je potřeba říci, že není možné pokračovat v současné eh, dohodě, kterou máme uzavřenou, že tato dohoda eh, vyprší. Já doufám, že tímto způsobem bychom mohli přispět eh, k urychlení celého postupu a skutečně tu dohodu uzavřít do konce roku. Děkuji, proti tomu nic není, aby určitě proti tomu není, abychom byli aktivní. Helmus, to určitě bych chtěl doplnit. Děkuji. Bente. Jenom eh, bych asi doplnil k tomu, co říkal kolega Fízas. On eh, hovořil o obtížné hospodářské situaci země, to bych chtěl zdůraznit. Je to ekonomika závislá na dolaru, je to dolarové hospodářství a to znamená, že teď v důsledku té klesající ceny za ropu se jim zhoršuje hospodářská bilance a to vede k sociálním a hospodářským problémům v zemi, zejména eh, v soběžnosti eh, s tím, že došlo ještě o poklesu kolumbijské měny 60%. A půjde tady o vyrovnání té palety vývozu. Ekvádor bude potřebovat někde ty peníze najít, aby to mohl financovat a vyřešit tuto situaci. Půjde také o to, co se stane potom od 1. ledna, v případě, že na ekvádorské zboží bude uváleno vyšší clo mm, při dovozu na evropský trh. A všichni Eh, partner, se kterými jsme hovořili, eh, hovořili se zástupci eh, zaměstnavatelů, zástupci malých podniků, hovořili jsme se s občanskou společností, s těmi, kteří bojují za udržitelnou, udržitelnou ekonomiku, což jsou producenti banánů, kávy a tak dále. Ti všichni hovořili o tom, že je vlastně ohrožena samotná existence těchto podniků. A to časové rozpětí, které teď máme před sebou, tedy před námi jako jejich partneři, eh, musíme využít a musíme vyvinout hlavně eh, tlak na radu. Já bych byl rád, kdyby Bente, ty jako předseda a my jako zpravodajové, abychom napsali nizozemskému předsednictví a abychom upozornili na ten eh, reálný ekonomický vývoj, který tady probíhá a že je potřeba eh, urychlit projednávání eh, této dohody, aby to potom mohlo být schváleno, abychom mohli vyhodnotit dopady té dohody a tím to ukončit co nejdříve a tím také dát té druhé straně jasně najevo, že to myslíme vážně. chceme podpořit tu zelenou ekonomiku. protože vykazuje eh, velmi pozitivní výsledky a v těch rozhovorech s ekvádorskou vládou jsme už o tom hovořili, tedy o tom, jak jaké dopady by to mohlo mít, jestli vůbec mají studie které zkoumají, jaké dopady by takový vývoj mohl mít. A potom bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Hovořili jsme eh, s mnohými, nejenom s ministry. Hmm, také jsme hovořili s předsedou parlamentu. A s místo předsedou výboru pro obchod a ekonomiku. A ti nám řekli, že eh, v ekvádorském parlamentu panuje velký zájem o tuto problematiku a že předpokládají, že nejpozději v říjnu dojde k té ratifikaci, by mohlo dojít k ratifikaci na ekvádorské straně, takže tam by nevzniklo nebezpečí, že by se to nestihlo. A možná, že eh, by také mohli v Dubnu tady eh, přijet nebo zúčastnit se nějaké návštěvy společně s ministrem, takže bychom mohli i eh, prosvědkovat to setkání s exekutivou a analogicky také by se mohlo konat setkání s občanskou společností. Například zástupci toho původního obyvatelstva aby eh, nám sami řekli, proč mají výhrady. Oni hovořili o tom, že mají strach, o to, že ten jejich eh, autonomní, eh, udržitelný vývoj by mohl být ohrožen uzavřením té dohody o volném obchodu. A že tedy se obávají, že zejména zemědělství by ti mohlo být postiženo, ale také těžba a v tom by to mohlo mít vliv na sociální situaci těchto obyvatel. A ti se tady k tomu staví negativně. Jak vidíte, tak jsme se pokusili hovořit s co největším spektrem partnerů. A samozřejmě, že rádi Eh, vám můžeme odpovědět další otázky nebo vyjasnit další věci. Takže jsme se také s velvyslancem Petrem Švajgrem. Tomu bychom chtěli poděkovat za vynikající podporu během eh, té delegace. Také bychom chtěli poděkovat eh, Gabriele Ibaru a panu Petersnovi, kteří je tlumočníkům, kteří tam s námi museli 16 hodin denně chodit. přispěli také k velmi úspěšné delegaci. A také bych chtěl poděkovat sekretariátu, Kovi Jutovi zejména, za to, že vynikajícím způsobem připravil tuto cestu. A to snad bude stačit. Herzlichen Dank, Helmut. Äh, Děkuji. Právě u toho ten poslední bod bych mohl jen zdůraznit, to znamená ty delegace, které naše výbory provedly poslední době, byly všechny vynikajícím způsobem eh, zorganizovány, takže srdečně děkuji sekretariátu za to a ostatním spolupracovníkům, kteří se na tom podíleli. Děkuji. Co se týká dopisu, tak to uděláme, tak to napíšeme ten dopis a trošičku pobídneme tedy předsednictví rady, aby se snažilo co nejrychleji zabývat touto nešťastnou situací pro Ekvádor. Dobrá. Takže tím se dostáváme k bodu 11 našeho pořadu jednání. A ano, ještě bych měl říci k tu k bodu 10, že eh, něco k delegaci do Turecka od 29. do 31. se měla konat, ale z bezpečnostních důvodů byla zrušena, nebo je zrušena. Všichni jste dostali tuto informaci také ohled na základě teroristických útoků, kterým došlo v Turecku, zejména v Istanbulu, že ta situace je velmi nejistá. Tím se tady dostáváme k bodu 11, jak již jsem řekl. Viděl jsem tady už kolegu, ano, sedí tam. Takže, takže kolegyně, kolegové, myslím si, že je to velice, velice napínavý bod programu. Máme zde kontext mnoha obchodních eh, dohod. O obchodní situaci jsme velmi intenzivně jednali a od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy od roku 2009 máme vlastně Odpovídáme tedy, jsme příslušní v oblasti obchodních dohod a zde tedy také parlament má, nese odpovědnost za to, abychom tedy určitým způsobem doprovázeli, sledovali provádění eh, těchto smluv během tedy jejich života. Máme zde dvě dva základní legislativní akty, které jsme schválili v roce 2012. Jednak ohledně dvoustraných investičních dohod s jasným úkolem pro komisi, aby tyto bilaterální dohody si tedy prostudovala, se jimi zabývala s těmi Viděl jsem u těch indikativních plánů komise, že do roku 2020 eh, o tom tedy přemýšlí. Zde bychom měli také položit otázku, zda možná by se trošičku to tempo přece jen nemohlo zrychlit. A druhý legislativní akt nebo legislativní oblast je to, kdy člen Evropská unie nebo členské státy budou eh, žalovány, tedy legislativa ohledně finanční odpovědnosti. Tyto dva legislativní akty jsme schválili v roce 2012 a nyní tedy jsme ve fázi, kdy vlastně přemýšlíme o tom nástroji investiční ochrany ještě v širším, v širším rozhovoru, v širším kontextu. A máme zde pět bodů, které mi speciálně leží na srdci. Ještě k, co se týká zákonu právního zákonného rámce a implementace tohoto zákonného rámce. Uh, to také souvisí ještě s, tou, s těmi zkušenostmi, které vlastně máme s investiční politikou po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Tam, kde to probíhalo dobře, tam, kde to neprobíhalo až tak dobře, jaké výzvy zde ještě máme. A potom možná za třetí bychom se měli ještě podívat, jak to vypadá s tou energetickou chatou. Pamatuje, jistě si vzpomínáte kolegové, že to je ojedinělá smlouva v Evropské unii, která byla uzavřena se specifickým ochranným instrumentem ASTS, takže myslím si, že to vlastně už bylo v roce 94, kdy ještě parlament nebyl příslušný v této oblasti, ale je to ta smlouva jediná vlastně v Evropské unii s, tou, s tím instrumentem příslušným ISDS. A mistr, pokud jsem správně informován, tak v současné době je 89 případů vlastně, kde, které toho využili v oblasti energetické charty. Takže to si myslím, že by se to zasluhovalo ještě takovou obširnější úvahu, jak, s tím, jak se k tomu postavíme. Zajména samozřejmě už jsme poněkud pokročili dále v té diskusi, než v tom roce 94, co se týká systému ICS, ICSDS, a došlo k určitému pohybu jiným směrem a zde tedy vyvstává otázka, musíme také eh, zda tento systém musí být, by měl být zapracován i do té energetické do té energetické charty tedy. A co se týká Lisabonské smlouvy, je to ještě vůbec odpovídající, je to eh, hodný nástroj mezi jednotlivými členskými státy. Existují tyto ISDS eh, smlouvy. A pátý bod, jak to vypadá se smlouvami členských států se třetími státy. Zda i zde komise by mě, měla vlastně eh, tlačit na to, aby se závazně zavedly tyto ochranné systémy. Čili to jsou pět, te pět otázek, které mi leží na srdci a já se nyní ptám zástupce komise zda na tyto moje otázky odpovědi. Děkuji. Já se pokusím na tyto otázky alespoň částečně odpovědět a odrazím se z toho, co jste řekl. V našem eh, sdělení a pracovním programu komise jsme za komise zcela jasně řekli, že v rámci tohoto mandátu komise eh, budeme posuzovat investiční politiku, znovu se jí budeme věnovat a Již uplynul eh, určitý čas, takže velice dobře, že jsme eh, zahájili tuto diskuzi, plus jsou tady ta témata, o kterých jste hovořil, pane předsedo, vy a těmi se zabýváme také my. Nejprve bych tedy řekl něco k právnímu rámci. Máme dvě základní nařízení. Zmíním se teď o tom, jakým způsobem fungují, což je ta vaše druhá otázka. Obecný dojem je takový, že celý přechod proběhl docela hladce. Je tady jedna právní věc, o které se hodně diskutuje, ani ne tak s parlamentem, jako spíše s členskými státy, a to je otázka um, působnosti článku 207, to znamená portfolio eh, investic, eh, pokud jde o přímé zahraniční investice. My se domníváme, že článek 207 smlouvy hovoří o přímých zahraničních investicích. Stojíme se za tímto názorem, nicméně je tady eh, rozpor v otázce singapurského případu na základě toho, že máme eh, interní kompetenci, pokud jde o vnitřní eh, pohyb podle článku 206 a také podle článku 32 externě. A to je věc, na které se úplně neschodneme, ale jinak pokud jde o nástroje a jejich naše dosavadní zkušenosti s nimi. Myslíme si, že fungují dobře. Uvedu několik příkladů a můžeme diskutovat společně o implikacích. V okamžiku vstupu nařízení eh, v platnost, tedy myslím to nařízení v roce 2015, tak jsme schválili 80 povolení podle tohoto nařízení. Konkrétně jsme povolili eh, řadu vyjednávání, 36 eh, rozhodnutí bylo kladných, eh, tedy že bylo možné dále pokračovat ve vyjednávání a řada z nich se týkala rozhodnutí o smlouvách, o kterých se začalo vyjednávat ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a v některých případech eh, šlo o pozměnění dosavadních smluv. Eh, několik 80 eh, rozhodnutí zatím není ještě uzavřeno, teprve se posuzují a to buď to z toho důvodu, že sami uvažujeme o zásadní reformě, takže bychom chtěli vidět, jak se to vyvine a proto jsme tato vyjednávání zatím nepovolili, protože sami si chceme udělat jasnou představu, jakým směrem se bude vyvíjet změna evropské politiky. A pak jsou zde určitá rozhodnutí, která jsme, nebo jednání, která jsme neschválili, jejich pokračování jsme nepovolili, protože eh, buď to neodpovídali naší politice, byli s ní eh, v rozporu A nebo jsme se sami rozhodli, že budeme vyjednávat. Takže v okamžiku, kdy my máme vyjednávací mandát, eh, tak by došlo ke, ke střetu zájmu a další vyjednávání nemůžeme povolit. Ta čísla jsou možná i pro vás hodně vysoká. 40 těch kladných povolení se týkají protokolů a pozměnění stávajících eh, smluv. Nejde o nové eh, smlouvy, spíše o sladění současných eh, smluv se stávající legislativou a se stávajícími výjimkami a pravidly, která nyní platí. Takže tak vypadá celkový kontext. Poté, co vstoupila Lesabonská smlouva v platnost, tak došlo k určitému poklesu těch čísel. Když se podíváte na ta čísla nyní, a to je možná z politického hlediska to nejdůležitější, kdybychom ukončili veškerá ta současná jednání o současných dohodách, tak eh, bychom byli schopni nahradit stávajících 200 bilaterálních investičních dohod členských států, což si myslím, že je poměrně značné číslo. Takže pokud eh, naplníme svůj vyjednavací mandát, eh, ať už jde o dohody o volném obchodu FTA nebo bilaterální investiční dohody, tak myslím, zavedeme mnohem větší konzistenci a soulad eh, do legislativy. V té situaci ještě nejsme, ale ubíráme se touto cestou. Nové smlouvy, o kterých vyjednáváme a které teprve čekají na ratifikaci, obsahují klauzuly o tom, že v okamžiku, kdy vstoupí v platnost, tak dosavadní smlouvy, bilaterální smlouvy členských států o investicích tímto přestanou platit. Takže to je takový jasný krok, který teď zapracováváme do nových smluv a bilaterální smlouvy členských států nesmějí být v rozporu s našimi smlouvami. Třetí eh, vaše otázka, pane předsedo, se týkala energetické charty, smlouvy o energetické eh, chartě a jak je to provázáno s těmi bilaterálními investičními eh, smlouvami, jaké zkušenosti s tím máme jaké zkušenosti s tím mají členské státy. Já na úvod řeknu, že smlouva o, o energetické chartě, jak jste řekl, je z roku 1994. Tehdy jsme si mysleli, že to je to nejlepší, co můžeme vyjednat. Snažili jsme se komplexně eh, zajistit komplexní ochranu, eh, zajistit právní ochranu za situace, kdy střední východní eh, Evropa vypadala eh, úplně eh, jinak po náhle změně politického systému. Takže je to standardní klasická smlouva, která byla následně upravena protože se na ní začaly nabalovat případy, které už nesouvisely s hlavním cílem této dohody, což byla ochrana eh, investic eh, v EU. Neznamená to, že bychom nestáli o mm, zlepšení této dohody, ale v tuto chvíli stojíme před eh, hlavní otázkou, a o tom jste hovořil vy, pane předsedo, co znamená měnící se současné prostředí pro smlouvu o energetické chartě. Zde bych vás chtěl ujistit, že to samozřejmě řešíme, posuzujeme a pochopitelně nejsme jediní, kdo se tomu věnuje, ale je jasné, že budeme muset řešit otázku, co dělat dále, Řešíme to se sekretariátem energetické charty, jaké možnosti se nám nabízejí. Status quo má své problémy, ať už jde o definice, byť se snažíme reformovat. Takže reforma této smlouvy je určitou možností. Můžeme využít smlouvu o energetické chartě a tak, aby zajišťovala multilaterální eh, přístup Eh, pro naše politiky, to je možnost, ale je to dlouhodobý cíl, protože k tomu budeme potřebovat také spolupráce dalších subjektů. Asi si vzpomenete, že jedním z hlavních hráčů v sekretariátu eh, smlouvy o energetické chartě jsou země mimo EU, například Japonsko, takže je otázkou, nakolik se nám podaří zapojit tyto země eh, do případné reformy. Prověřujeme i další možnosti. Naším cílem je tedy najít nějaké řešení, které řešení to nakonec bude, ještě nemohu říci, protože je potřeba ještě v analýzách pokračovat. Probíhá také přeskum eh, celého procesu smlouvy o Evropské chartě a my využíváme už těchto schromážděných poznatků, takže sami nezačínáme s tou eh, naší analýzou úplně eh, od nuly. Využíváme těch dosavadních jednání, která proběhla s Japonskem. A v tomto kontextu tedy chartu posuzujeme. A poslední věc, pane předsedo, na kterou jste se ptal, to je otázka eh, intraevropských bilaterálních investičních smluv. Tady jsou, myslím, fakta zcela jasná. Asi víte, že jsme se v celé věci postavili jednoznačně. Myslíme si, že intraevropské bilaterální investiční smlouvy by neměly existovat paralelně s evropskými smlouvami, proto jsme zahájili řízení pro porušení pravidel v loňském roce, a to proti pěti členským státům. Abych nastínil eh, situaci, je tady v tuto chvíli zhruba 200 takovýchto intraevropských bilaterálních investičních smluv. Vybrali jsme si několik málo z nich a, a tam jsme zjišťovali, co bychom mohli udělat. Členské státy mm, mají samozřejmě také své náhledy na celou věc, nechci za ně mluvit, ale je jasné, že celá tato diskuze bude do určité míry obtížná. Do dru- na druhé straně nám pomáhá to, že některé členské státy sami vidí, eh, že současná situace mm, eh, není úplně udržitelná a EU nepomáhá. To, co dělají naši kolegové eh, v DG FISMAN, snaží se řešit některé tyto obavy a problémy, když si totiž poslechnete diskuzi na radě, diskuzi komise a rady, tak vidíte, že eh, řeč nejde ani tak eh, o tom, eh, co je možné a co možné není. Řada států je na naší straně, že tady dochází tedy k překryvu se ustanoveními evropské smlouvy a bilaterálních smluv a že to není možné. Staví se ovšem k věci spíše prakticky, ptají se, co tedy bude, když přijdeme o tuto ochranu. Tyto smlouvy jsou v určitých situacích užitečné. Takže my teď interně diskutujeme o tom, zda nám něco v současném systému nechybí, jakým způsobem bychom ho mohli zefektivnit, abychom pomohli investorům v rámci EU. Je jasné, že členské státy sami hledají takové možnosti, hledají případné nové nástroje. Takže v těchto diskuzích eh, pokračujeme, probíhají v tuto chvíli, takže je zjevné, že určitě eh, v budoucnu přinesou nějaké konkrétní výsledky. A poslední věc, to je otázka toho, co tento proces reform, reform znamená pro bilaterální smlouvy zemí EU s třetími zeměmi. Tady se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku. Řada nově vyjednávaných eh, smluv, eh, které teď máme na stole, vycházejí z toho, že jsme žádali po členských státech, aby své smlouvy upravili a změnili. Zmínil jsem ten případ eh, Evropské měnové unie, kde máme jasné porušení toho, nebo dochází k nemožnosti uplatňovat eh, některá pravidla pro pohyb eh, kapitálu, což samozřejmě není možné eh, připustit. A, a podobné úvahy se teď týkají určitých úprav, které bychom chtěli provést u těch investičních smluv a například také u pravidel pro státní pomoc ty typy takovým příkladem, kde, kde jsme se už vyjadřovali, je jasné, že tyto otázky se budou objevovat eh, i nadále a budou vyvstávat i otázky politické povahy a to, co bychom do budoucna měli povolit eh, když to nebude proti právnímu eh, řádu, ale bude to proti duchu našich politických dohod, ať už jde o TTIP eh, nebo jiná jednání o obchodních eh, smlouvách, která se zakládají, která řeší investice. Celá tato situace je poměrně dosti komplikovaná, protože eh, u některých těch stávajících eh, investičních smluv eh, jsme ta prvotní schválení přímo nevydávali. Takže teď se těmito případy smluv zabýváme posuzujeme je. Vím, že názory se tady různí, ani Evropský parlament plně nesouhlasí, ale myslím, že se nám dostalo, dostalo spíše podpory pro naše současné reformní úsilí. Takže budeme v budoucnu pokračovat eh, v těch eh, vydávání případných povolení, ale nemohu k tomu v tuto chvíli nic bližšího říct. Asi bychom mohli v diskuzi pokračovat, ale já bych to tímto uzavřel, abych si vyslechl vaše názory, případně zodpověděl vaše dotazy. Děkuji. A teď dám slovo politickým skupinám. Jako první přítomný je tady SAD, takže Jude má slovo. Děkuji. Děkuji za tento úvod do problematiky. Jako první obecnou poznámku bych chtěl říct, že máme velký, eh, že nás velmi zajímá, jak došlo ke změně té obchodní politiky této oblasti, eh, také v důsledku eh, argumentů, o kterých jsme hovořili my nebo i veřejnost. A myslím, že tím demonstrujeme veřejnosti, že po, evropská politika může eh, být reformována a může se změnit zejména u nás, kde eh, se neustále mluví o Evropské unii, tak je dobré dát najevo, že je, zapojit se do toho politického procesu je jeden ze způsobů, jakým lze tu politiku reformovat. Ale samozřejmě, že to ještě není úplně u konce. Mám k tomu dvě otázky. Ta první je následující. To původní nařízení, to hlavní nařízení tedy, říká, že tam, kde eh, existuje eh, investiční smlouva na evropské úrovni, tak nahrazuje tu bilaterální národní investiční smlouvu. V těch případech, o kterých hovoříme, ty investiční smlouvy, které se mají ratifikovat, existuje nějaký přehled, kolikrát nebo kolik nahradí ten eh, eh, mechanismus porovnávání sporů s investory. Velmi často ty bilaterální investiční smlouvy budou zahrnovat nějaký mechanismus na řešení těch sporů mezi investory, zejména ty starší. A ty novější, tam budou asi mít ISDS. A proto by mě zajímalo, jestli ty, které se nahrazují, to nahrazují něčím modernějším, nebo jestli se to mění eh, nějakým ustanovení v těch evropských investičních dohodách. A potom o těch dohodách uzavřených mezi státy. V této oblasti se hodně hovoří o problémech s JSDS, tím, že tam velmi často vystupují specializovaní právníci a také s tím, že je potřeba přehodnotit roli Mezinárodního soudu mě, jestli to vůbec eh, je věc, která na pořadu jednání, anebo vytvoření toho úplně nového mezinárodního soudního dvora je reálné. Neměli bychom využít to, co už v mezinárodním měřítku máme. A obecně mě zajímalo, jestli je to souladu s tím eh, směrem, kterým se teď ubírá naše politika. Za EKR, tady není, za ALDE nebo za GUE? I já bych eh, chtěl poděkovat za ty informace, které jsme slyšeli od komise, podobně jako Jude. Eh, I my máme problém s tímto mechanismem. Nebylo by mě, jestli... Eh, a vadí nám trošku, že ta logika celá se nezměnila. A chcete tady, jestli bychom se měli vrátit k otázce? že těch vztahů mezi státy nebo stát a soukromého investora, jestli by se neměly využívat normální soudy. Ve členských státech, pokud vznikne nějaký spor. Proč musíme vymýšlet něco eh, speciálního, co potom investorům zajistí jakási zvláštní práva? A k, té hlavní, eh, k tomu hlavnímu nařízení, nadřazenému nařízení, ty problémy nevznikly naší vinou, ale chtěl bych připomenout, když jsme v předchozím legislativním období o tom hovořili, tak už existovala možnost přeskumu toho původního nařízení. A to souvisí i s tou dnešní debatou. A za třetí eh, k Číně. Objevují se teď další partneři, kteří navrhují ty původní mechanismy a které přebírají od nás. A jaký postoj k tomu máme? To by mě zajímalo. Interesting question, Velmi zajímavá otázka. Německo například přijalo dohodu, kde to je SDS, eh, ve stavu k Číně před deseti lety. Za zelené, paní Keller, děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Pokud o tom se bavíte za čínskými státy, tak by mě zajímalo, jak reagují na ty vaše úvahy o těchto mechanismech SDS a tak dále, je, jaká je zpětná vazba, kterou od nich dostáváte. K tomu hlavnímu nařízení náš zpravodaj byl proto, aby tam byla eh, definitivní platnost toho už zakotvená, to se nestalo. A zajímalo by mě, jak se na to teď komise dívá. Myslíte si, že to byla chyba ne, dát tam tu sunset clause? A jak reagují členské státy na ta doporučení, která jim dáváte? Při schvalování nových dohod. Při schvalování těch nových eh, investičních dohod, eh, těch bilaterálních. A zajímalo mě dále, co si myslí komise o tom, jestli zde má být v kompetencích Evropské unie, nebo to má spadat do těch smíšených kompetencí. Emma? Děkuji, pane předsedo. Já se chci zmínit o dvou záležitostech. Děkuji za předchozí vystoupení. První věc. Vrátila jsem se právě ze Singapuru a singapurská vláda je dosti znepokojená otevřením vyjednávání ehm, a úpravou nového eh, systému dohod ehm, o investicích. My, kteří jsme tam byli za parlament, jsme se snažili vysvětlit postoj Evropského parlamentu a říkali jsme, že není možné podpořit v parlamentu dohodu, která by neobsahovala prvky nového systému. A teď jenom můj osobní názor. Já mám pocit, eh, že tady není dostatečně jak se vedená osvětová kampaň o nutnosti úpravy systému, proto by mě zajímalo, jak um, hodnotíte tu situaci vy v této věci. A druhá věc, my jako socialisté a demokraté v Evropském parlamentu vždy hájíme to, že bychom měli usilovat o více straný přístup. Nemá smysl nastavovat eh, nové mechanismy eh, tak, že by nakonec každé smlouvě se stanovil jiný systém pro řešení eh, sporů s investory. Mě by zajímalo, jakou strategii teď eh, chce sledovat Evropská komise, abyste zajistili, že VTO skutečně bude hájit eh, ten model, o který mm, stojíme, tedy model, který je spravedlivý pro všechny eh, státy bez ohledu na to, kde dochází k investování prostředků. Merci. Děkuji. Myslím si, nevím, nebyl jsem v Kanadě. Nebyl jsem členem té delegace, ale rád bych věděl, zda, když jste chodili po Kanadě, zda jste měli ten hloubkový pocit, že Kanada je vlastně republika eh, bez seriózního právního systému a že je v podstatě tak nutné chránit evropské podniky před tou kanadskou justicí, která by tedy možná nebyla až tak pevná a vyžadovala by zavedení určitého specifického systému. Potom, co se týká otázky vůči Evropské komisi, na základě množství těch investičních dohod, někdy se systémem ISDS, někdy bez něho, co se vlastně stane s tím slibem nebo závazkem komisaře, že půjdeme směrem k mnohostranému systému, včetně v oblasti ochrany investic, protože pokud bychom uzavírali dohody všude a nikdy bychom vlastně se na to nedívali z té perspektivy nebo nesoustředili bychom tyto dohody do mnohočetného systému, tak bychom museli konstatovat, že ten mnohostranný systém nikdy nebudeme skutečně mít. A potom poslední bod. Dnes bychom měli mít určitý odstup eh, k, to, k té věci, když hodnotíme, zda ty systémy nebo ten systém ISDS, zda je to určující prvek, co se týká množství nebo tedy objemu investic. Dosud všechny studie, které byly zpracovány, říkají, že samozřejmě chránit investice, ano, to vlastně přispívá k investicím, ale žádná studie dosud neprokázala, že to, že tam máme systém ISDS o ochraně investic, že by to mělo pozitivní dopad na objem těch investic. Když se podíváme i na evropské investice v posledních letech v jednotlivých zemích, tak vůbec nemáme pocit, že by to souviselo, bylo spojeno s tím mechanismem. Provedli jste tedy nějakou studii, která by vlastně srovnala nebo prokázala, že tady není eh, rovnítko tedy mezi objemem investicí a doložkou ISDS? Ano, já bych měl také tři otázky, které bych rád doplnil. První souvisí s tím, co řekl Danek. Tedy máme ve smlouvě nejen politiku ochrany investic, ale vlastně také investiční politiku. Ať už se tedy týká přímých investic do Evropy, anebo naopak evropských investic do ostatních zemí. A je jasné, že by to mělo podporovat udržitelný hospodářský e, růst. Jak je s tím, jak je, jaká je v tom souvislost? Jsou tedy nějaké dlouhodobé důkazy, že tyto mechanismy pro ochranu investic posilují investice, anebo e, by měly být uplatněny ještě jiné metody? aby se posílil, eh, dosáhlo tedy posílení investic. Já si myslím, že to je poměrně taková defes, defenzivní pozice. Samozřejmě chceme chránit investice, ale možná není to dostatečně ofenzivní, jakým způsobem bychom eh, podporovali ty investice příslušnými opatřeními. A za druhé, systém ICS, tak jak se o něm diskutuje, je krok správným směrem, alespoň domnívám se, ale může tomu být tak, že ty systémy jsou, vypadají různě, když srovnám například Větnam, CETA, CETu, například návrh TTIP, tak jsou vlastně mnoho bod, je tam mnoho bodů, ve kterých jsou zásadní rozdíly. Nebudu je nyní zde všechny výjmenovávat, ale je jich celá řada. Má to smysl, když tedy chceme skutečně budovat mezinárodní systém, už, a už jenom u tady těchto tří smluv máme tak rozdílné postupy, rozdílné body. A nakonec otázka Singapuru, která jste zazněla, když jsme, zda jsme se domnívali, že bychom museli něco zásadně změnit v Kanadě, tak bychom také v Singapuru museli něco zásadně změnit. Jedná už komise se Singapurem o tom prosazování, tak prosím, pan Šlege. Yes, thank you. Ano, děkuji za všechny tyto otázky, vynasnažím se odpovědět. Začnu dotazem paní Kirsten Darling. Možná došlo k určitému nedorozumění, protože nejde o náhradu náhradu systému stát versus stát při řešení problému s investory. Jde spíš o jiné prosazování eh, systému, protože my řešíme v rámci ochrany investorů také spory mezi jednotlivými státy. Některé z bilaterálních investičních smluv eh, takovéto systémy ochrany obsahují. Ale co je, je důležité? My máme trochu jiný přístup. Eh, jde nám o to, jít eh, cestou nastavení předvídatelných eh, spolehlivých systémů a přesně toto zajišťuje pro eh, státy a ochrany jejich investic, například VTO. A Takto se snažíme také postupovat, pokud jde o spory mezi investory a státy. Chceme pomalu přejít k systému, k vazi justičnímu systému, mohli to tak říci. V oblasti sporu mezi státy máte i jiné mezinárodní orgány, které řeší mm, jejich případné spory. Není to jenom VTO. Ale právě z tohoto důvodu jsme se nevzdali vícestraného přístupu v žádném případě, ani v případě řešení sporu ale realita je taková, že od eh, původního eh, počtu 1500 eh, bilaterálních investičních smluv se rozrůstáme dále. Je to takový velký třesk, který nás čeká a my se snažíme tady tempo zrychlit, ale je potřeba, aby s námi ostatní drželi krok eh, navazuje na to, co říkal pan Janik Žado, jakou strategii tedy v tuto chvíli máme. K tomu se vrátím za okamžik. Pak tady byla otázka toho, že se nezměnila logika mm, a proč ji měnit, proč nezůstat u místních eh, soudů. Ehm, otázka Číny, co uděláme v případě Číny takto souvisí s tím, co uděláme v případě Singapuru. Eh, jasně chci říci, že si myslíme, že to, co jsme si vypracovali například v rámci návrhu TTIP, to je systém, který může fungovat i nad rámec této dohody. Takže je důležité, aby ty základní prvky, které, o které tady usilujeme, byly využity a prezentovány i dalším partnerům, s nimiž vyjednáváme. A v této souvislosti jsme mm, si nastavili určitý přístup eh, ke, ke sporům a arbitrážím. V případě, mezi, v případě sporů mezi státy a investory, tak tomto způsobem vyjednáváme i s Čínou. Ten um, dosavadní text je zastaralý, teď už nechceme diskutovat uh, o tom starém systému, kterým, o kterém jsme s Čínou uvažovali. A tím vlastně reaguji i na tu poznámku, že ne všichni s námi stoprocentně eh, souhlasí. Stejně tak nedošlo ke stoprocentní schodě v případě dohody eh, s Kanadou. Stejně tak se zatím neschodneme na ty typ. V případě Kanady se nám podařilo dosáhnout eh, ne sice poměru jednak u jedné, ale základem toho nového mm, návrhu je tedy určitý nový systém, takže v případě Singapuru jsme kolegy oslovili, vyzvali jsme je k diskuzi a reakce, kterou jste asi zaznamenali vy, na což narážela paní Rodriguez, Pinero. Kolegové v Singapuru teď mají celou řadu otázek. Ale my si myslíme, že je možné o té dohodě vyjednávat a to, že zatím nebyla ratifikována, je ta věc toho soudního eh, případu, který se vede. A ještě bych to doplnil tou kanadskou zkušeností. My jsme velice opatrně hovořili o tom, jaké, se, jaké prvky chceme zapracovat do té dohody. Mluvili jsme velice intenzivně také s parlamentem a společně jsme se snažili naší protistraně vysvětlit, jak funguje evropská eh, politika. Takže v tuto chvíli vyjednáváme i se Singapurem. Diskuze pokračují nadále. I pokud jde o to očkodnění investorů. Jinak máme jasný plán, pokud jde o strategii vícestraného přístupu. Tady bych připomněl, že už celou řadu let jsme aktivně vystupovali v rámci VTO už na kankunském ministerském zasedání a v, v rámci kola z Doha jsme byli velice aktivní. Vždy jsme si mysleli, že současná situace není jednoduchá. Harmonizace globálních pravidel pro obchod eh, a investice, to je vlastně druhá stránka že eh, mince. Současný systém investic, pokud ho chceme nějakým způsobem globálně korigovat globálními pravidly, tak je lepší to postavit na multilaterálním základě. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat většinu ve VTO nebo někde jinde. Takže zatím, jak se našeho příkladu, eh, mnozí nenásledují, ale ještě není eh, konec eh, všem diskuzím. Pokud ovšem budeme chtít začít eh, diskuze vést v jiném formátu, jak tady zaznělo například eh, to vyjednávání o té smlouvě o energetické chartě, pokud ch- budeme chtít eh, začít jednat o vícestraném soudu, tak je potřeba najít si několik partnerů, s nimi začít vyjednávat. Nemusíme najednou oslovovat celý svět, ale s některými partnery začít vyjednávat o existenci takového tom um, systému, což by mohlo být určité dočasné řešení, než um, vznikne skutečně vícestraný systém s větší podporou. To je určitá alternativa, scénář, který bychom chtěli dále rozpracovat. Už jsme s tímto oslovili některé podobně smýšlející země, abychom zjistili, nakolik je to pro ně zajímavé. Začali jsme vyjednávat, ale jak říkám, nepotřebujeme proto okamžitě podporu 180 eh, zemí. Takže cílem eh, jsou strana pravidla pro ochranu investorů pro řešení sporů. To je priorita číslo jedna pro komisi, ale musíme být pragmatičtí, pokud jde o o naše ambice a dosahování výsledků. Teď bych přešel, pokud dovolíte, k otázce paní Keller. Zda je nám líto, že jsme tam eh, nezapracovali tu doložku ukončení platnosti Sunset Clause. Budeme dále zjišťovat, jak vypadá ta situace ve státech, které trochu zaostávají za tou novou politikou. Je jasné, že u TTIPu, u Kanady, u Větnamu mm, jsme dostali podporu, takže myslím, že se to asi nezmění do budoucna. Otázka Kanady, to je relevantní věc, to budeme muset řešit. tuto chvíli eh, se nemohu vyjadřovat eh, o rozhodnutí, které musí učinit eh, soud. Teprve až bude ten výsledek znám, můžeme něco takového s členskými státy řešit, pokud jde o to, jakou kompetenci nadále máme my. A otázka pana Langeho. Vy jste se ptal, pane předsedo, vlastně na tři záležitosti a souvisí to s tím, co říkal pan Žado. Nikdy jsme netvrdili, že je tady přímá vazba mezi pravidly na ochranu investorů a nárůstem objemu investic. Máme k tomu literaturu, výzkumy, někteří tvrdí to, někteří něco jiného. Naše náš závěr je takový, že tato pravidla pomáhají když sami cestujete například do nějaké nebezpečné země, tak si také radši zajistíte nějaké očkování a tak to je to s těmi eh, pravidly na ochranu investorů, že to je jistá záruka, určitá garance, určité pojištění. Je za to určitá cena, ale pokud tady není ehm, důkaz, eh, který by šel proti naší snaze, důkaz o opaku, tak si myslím, že má smysl usilovat eh, o tuto ochranu. Jsou to pak především eh, firmy, které musí vynakládat prostředky na, na ochranu svých investic. Já myslím, že členské státy si myslí, že má smysl usilovat o tu ochranu z naší úrovně. Toto je jedna z nejdůležitějších věcí. Investiční klima mm, je samozřejmě přímo ovlivněno takovými věcmi, jako je daňový systém, míra vzdělanosti, velikost daného trhu. Na velkých trzích jsou možná investoři ehm, spíše nakloněni tomu i do většího rizika než na menších trzích a tak dále. A vaše druhá otázka se týkala toho, zda je, je možné jít cestou systému s velkými rozdíly. Já bych se toho chtěl vyvarovat. V našem novém přístupu jsou určité základní prvky. Je to právo na regulaci, otázka toho, kdo odpovídá za odškodnění, tedy nějaký arbitrážní mechanismus, odvolací orgán, to vše by mělo zajistit jednotnější judikaturu. O tom musíme vyjednávat, ale myslím si, že to je e, základní um, signál, který vysíláme všemi našimi vyjednávanými smlouvami. Pokud jde o ten Singapur, už jsem e, reagoval. Uvidíme, jak sám Singapur vyhodnotí současnou situaci. Jistě se dříve či později k diskuzím eh, s námi eh, vrátí. Děkuji. Děkuji moc krát. Někdo další se nehlásí o slovo, možná. A ano, máme tady ještě ze své, z mé strany ještě možná dvě doplňující otázky. Za prvé k otázce paní Keller ohledně toho využívání nebo plného uplatňování. Není tady jen otázka, zda tu investiční část můžeme definovat jako určitou smíšenou oblast, ale také zda u, u Jižní Koreje nebo i u jiné, v jiných oblastí, zda tu část můžeme výmout z toho plného provádění. Možná byste k tomu mohl něco říci. A za druhé, jsou poměrně některé zásadní rozdíly mezi Větnamem, dohodou CETA a návrhem TTIP, například o, otázka té zastřešující e, doložky, která v CETě například není. Ale svět v dohodě s Větnamem a v návrhu TTIPu to tam je. Takže to si myslím, že je poměrně zásadní otázka kterou musíme řešit. Ale teď pan Scholz a potom další řečník. Ještě jedna otázka, prosím. Co povinnosti investorů? Mají tady práva, ale možná bychom se také měli ptát na jejich povinnosti. zejména když mluvíme o finančních službách. Jsou také pokryty několika smlouvami, ať už platnými nebo ty, těmi, které se připravují. A to je všechno. Nebudu mluvit o tom skandálu s panami. Just pour renforcer Jenom abych ještě posílil tady tu záležitost, včetně toho provizorního provádění. Když se podíváme na smlouvu CETA, tak kapitola o investicích uvádí, že pokud dojde k tomu provizornímu provádění dohody, tak ta část ICS by mohla být využita podniky po dobu tří let a to i když i u smíšené dohody, kdyby země, stát tedy odmítl tu příslušnou dohodu. To znamená, když tam máme tento systém, představte si, jak by evropští občané eh, mohli chápat takovéto věci, jak by to vnímali v této dohodě, i když stát odmítne tu dohodu CETA. Představme si to, nevím, například Nizozemsko odmítne tu dohodu ohledně CETA. A v zásadě Rada a Evropský parlament dali už svůj souhlas, takže dojde k tomu potenciálnímu provizornímu provádění, ale nizozemský stát může být mo, tři, po tři roky napadnout státy za provádění této dohody, takže to je teda úplně špatná věc. A druhá připomínka, ta, je, ta se týká spíše nás, našeho výboru, než Evropské komise. Máme potvrzení, protože už jsme to věděli, že není pojítko mezi systémem ISDS a výší nebo objem tedy investic. Je naprosto bláznivé abychom mě, změnili náš právní systém ve prospěch podniků bez jakéhokoliv důkazu, že to přitáhne více investic. To v zásadě změní právní řád našich společností bez toho, aby to něco více přineslo. Jediné přesvědčení, které uvádějí, je, že systém ISDS není špatný pro investice. No, Přece jenom bychom se měli politicky zajímat o to, zda takováto transformace našeho právního systému bez jakéhokoliv důvodu nebo důkazu, že to skutečně výrazně zvýší investice, to tedy je otázka. Yes, thank you again. I think... Děkuji. Myslím, že to prozatímní platnost. Tam asi se musí vést více politické debaty. Já nevím, jak to dopadne. Nevím, jestli o to musí zrovna rozhodnout eh, soudní dvůr, o tom, jestli je to kompetence Evropské unie. Některé české státy napadají, možná jde jenom o některé části těchto dohod. My bychom tedy přivítali, kdyby potom mohla proběhnout politická debata. Nejprve ale komise bude muset přijít s návrhem toho rozhodnutí rady, bude se muset sama rozhodnout a mohu vás ujistit o tom, že interně to ještě není vyjasněné, je, co přesně v tom návrhu rozhodnutí rady bude. Další otázka, kterou jste znesl vy, to je to nadřazené ustanovení. Na to bych odpověděl, že politika komise je v zásadě pro dobře navržené, ne ty tradiční, ale dobře přesně formulované usnesení. Nevím, jestli to ještě mám pořád říkat tomuto zastřešující usnarovení, ale mělo by to být eh, velmi konkrétní pobítka k investicím protože tím je zajištěna právní jasnost a vymezení pravomocí. A už u TTIP to byl jeden z těch obecných bodů. A Kanaďané a další mají jinou právní tradici a proto eh, jsou rozdíly mezi Kanadou a Větnamem. Eh, Větnam má hodně dohod eh, s touto zastřešujícím ustanovením, stejně tak Singapur, ale Kanada podle nás nic takového nemá. A proto bylo jednodušší s nimi nalézt kompromis než v případě těch eh, jiných států. Ale to pravda, já vůbec neříkám, že všechno bude přesně totožné, ale toto je jedna z těch věcí, kde si myslíme, že pravidla na ochranu, která jsme vyjednali, vytvářejí přidanou hodnotu, přestože to nebylo možné u každé z těch dohod. Eh, Tohle se ptá pan Scholz o povinnostech investorů. Naše diskuze tady eh, rozhodně není eh, nic nového, už jsme o tom diskutovali mnohokrát a já musím zopakovat, že každý svrchovaný stát může psát své zákony, může vytvářet investiční prostředí, tak jak uzná za vhodné což to neznamená, že investoři nemají žádné povinnosti. Investoři mají spoustu povinností také v Evropě, ale eh, my chápeme ten politický názor a můžeme například také velmi tvrdě tlačit na to, aby eh, firmy jednaly eticky, možná i nad rámec eh, dané legislativy v té zemi. Proto máme ty návrhy o udržitelném rozvoji, které jsou velmi dalekosáhlé. A stejně tak máme i eh, samostatné investiční dohody, například s Čínou a s Mňamarem, kde také hovoříme o odpovědnosti investorů. Vy jste mnohokrát řekl, že to není právě závazné, ale to se velmi těžko v mezinárodním měřítku zakotvuje jako eh, povinnost pro soukromé subjekty. Myslím, že jsme relativně úspěšní v té oblasti etického chování. To je vždycky součást na našich jednání. A rozhodně nechceme zbudit dojem, že to pro nás důležité není. Myslím si, že je to také mnohem důležitější, než to bylo Eh, před 10-15 lety i ze strany našich investorů, ještě k tomu, co říkal pan Žado. Velmi těžko se popisuje příčina a dopad, protože jsou tady další věci, které vstupují do hry, jako například zdanění kolikrát udržet investory je velmi komplikovaná věc a musíte mít nějaký systém na to. Světová banka teď pracuje na něčem, čemu se říká systém udržení investic. Tam se identifikují pravidla eh, pro kapitálo. hovoří se o to, že to investiční prostředí musí být předvídatelné a stabilní a součástí toho jsou i ty investiční dohody. A některé studie hovoří o tom, že to eh, má pozitivní dopad. A Některé studie říkají, že to tak jasné není. A já to tady nechci tvrdit žádnou určitostí. Ta eh, diskuze je velmi komplikovaná a obsahuje mnoho dimenzí. A každý z toho může vyvodit vlastní závěry. Nicméně v tomto okamžiku si myslíme, že to je eh, hodnotné a že je dobře mít eh, zakotvená určitá pravidla, zejména v nedávné době jsme měli několik příkladů Eh, kdy ty dohody neplatily a kdy evropští investoři byli velmi, eh, byli velmi rádi, že eh, mohou aspoň trochu minimalizovat své ztráty, protože odškodnění nebyly. A tím jsem zodpověděl na většinu otázek. Pan Dartmouth. Děkuji, já se omlouvám, přišel jsem pozdě, protože vlak, můj vlak měl spoštění. Eh, projednáváme tady téma, které uh, už jsme probírali, ale je dobré se k němu vrátit. Já jsem četl uh, takovou velice rozsáhlou, uh, rozsáhlý materiál zpracovaný tímto výborem, čímž to děkuji všem panu Langenovi, předchozímu předsedovi a všem dotčeným. Tato publikace se věnuje tedy podmínkám obchodu. Já jsem neměl možnost eh, přímo mm, do podrobností se zabývat eh, přímými zahraničními investicemi. Vím, že je o tom zmínka v Lisabonské smlouvě, ale teď jde o to, jakým způsobem tyto investice eh, jakým způsobem funguje v praxi kompetence komise v této oblasti. Mně to přijde dosti komplikované. Uh, takže možná byste mě mohl vysvětlit, jakým způsobem si myslíte z vašeho pohledu, že přímé zahraniční investice jsou podle smlouvy vaší kompetenci a jak by to v praxi mělo fungovat. Chtěl bych zde podtrhnout, že my na druhé straně a kolegové uslyšeli, že jsem to tady říkal, možná nesčíslněkrát říkal, že máme obavy z, z dopadu eh, toho, co pan Žado, který právě eh, odchází, eh, vysvětloval, že komise i poslanci mají určitou tendenci zakomponovávat do investičních smluv obrovské množství Mm, souvisejících doložek, které jsou v podstatě politické povahy a mají jenom velice málo, pokud vůbec něco společného s obchodem. Takže, kdybych to měl zestručnit, eh, bude ta situace úplně stejná i se zahraničními přímými investicemi? Přejeme si něco takového? Přejeme si, aby se eh, přímé zahraniční investice staly vlastně politickým nástrojem komise a pokud to není doposavat jasné, ta moje otázka, já to samozřejmě velice rád ještě dovysvětlím. Pan předseda, tak prosím komise, aby zareagovala na tento poslední dotaz. Já myslím, že žádná činnost v oblasti obchodu a investice neprobíhá izolovaně v jakémsi mm, váku. Na druhé straně není možné provázat všechno se vším. Je potřeba nastavit eh, nějakou rozumnou rovnováhu eh, mezi eh, tím, co vy možná považujete za už nějaké nadbytečné mm, politiky, ale které my si myslíme, že do určité míry jsou vhodné k tomu, aby byly zakomponovány do obchodních dohod. Ale samozřejmě, že Eh, není možné pod investice eh, obchodní dohody zahrnout úplně všechno. Je otázka říci si, jaký investiční režim si přejeme, v jakém rozsahu, s jakou působností. Eh, takovým dobrým příkladem je vyjednávání s Čínou, kdy jsme tam zmínili také otázku životního prostředí, ochrany pracovně právních vztahů, protože jsme si mysleli, že to je důležitá věc a že je relevantní pro Eh, obchod eh, a investiční konkurenci. Děkuji, říká pan předseda. Jsem přesvědčen, že i nadále s panem Schlegemer budeme v kontaktu, pokud jde o provádění investiční politiky, nejenom eh, pokud jde o konkrétní jednotlivé dohody, ale obecně pokud jde o hodnotu investiční politiky a systém ehm, ochrany a očkodnění investorů. Myslím, že je potřeba to průběžně eh, sledovat a nesmíme zapomínat eh, ani na bilaterální investiční dohody. Doufejme, že do roku 2020 v rámci našeho legislativního mandátu tuto problematiku vyřešíme. Takže děkuji. Dostáváme se k mému oblíbenému bodu číslo 12, bod různé. Máte někdo něco, nikdo nic, takže bod 13. Příští zasedání proběhne 20. a 21. dubna. Děkuji vám všem. Přípravné zasedání na trialog o konfliktních minerálech začne v této místnosti za pět minut. Bude to zasedání za zavřenými dveřmi.